Good afternoon, ladies and gentlemen. I'd like to start. Dámy a pánové, dobré odpoledne. Zahájíme odpolední schůzi výboru Ekon. Je mi velkým potěšením přivítat pana místopředsedu Dombrovsky se na strukturovaném dialogu. Je to po druhé v letošním roce, kdy se setkáváme. Takže na připomenutí strukturovaný dialog. Dnešní témata jsou finanční stabilita, finanční služby a unie kapitálových trhů. To je ta část portfolia, kterou řešíme dnes. Takže pokud byste byli tak moc laskaví, prosím, pokuste se přidržit v otázkách těchto témat. Já teď předám slovo panu místopředsedovi Dombrovskisovi a chtěla bych připomenout kolegům, že řečnická doba jsou pětiminutové sloty, to znamená otázka a odpověď a pokud vám zbyde čas, v těch pěti minutách můžete se ještě přihlásit o slovo, ale řekněte mi, že chcete, abychom to mohli lépe um, uřídit. Takže prosím, pane místo předsedo, máte slovo. Vážená paní předsedkyně, vážení poslanci a poslankyně, v první řadě vám děkuji za pozvání do výboru, kde vás budu informovat o práci komise na posílení finančního sektoru EU, jeho integraci a dynamizaci. Od mého posledního vystoupení ve vašem výboru před několika měsíci jsme se nadále zaměřovali na naše cíle, tedy finalizovat Unii kapitálových trhů do roku 2019, doplnit chybějící prvky bankovní unie a vytvořit celkově rezilientnější rámec našeho finančního sektoru. Na tom pracujeme jak v Unii, tak s mezinárodními partnery, eh, abychom zajistili rovné podmínky pro evropské banky. Výzvy doma i v zahraničí na, na nás tlačí, abychom se pohybovali rychle. Včera začala vyjednávání o Brexitu, blíží se den, kdy eh, se evropské největší finanční centrum jaksi vzdálí Evropě. A bez ohledu na rostoucí ekonomiku čelíme také výzvám trvající hospodářské obnovy, tedy vysoká zadluženost, slabá produktivita a trvalé nízká úroveň dlouhodobých investic v biznisu a infrastruktuře. Situace Politické a hospodářské nejistoty vyžaduje potřebu integrovat finanční trhy v EU. Bez Velké Británie i tak Ekvitní trhy Evropské unie představují 15 globální tržní kapitalizace, ale fragmentace nám zabraňuje, abychom využili plný potenciál tohoto trhu. Cesta za silnějším, bezpečnějším a inovativnějším finančním sektorem eh, leží v poli větší integrace našich finančních trhů. Silnější, protože společné finanční trhy nám mohou a evropským firmám mohou pomoci se rozšířit, být produktivnější, vytvářet pracovní místa. Bezpečnější, protože přeshraniční finanční toky v eurozóně jsou klíčem pro zlepšení transmise monetární politiky a absorpce asymetrických šoků. A inovativnější, protože větší eh, pole zákazníků navyšuje příležitosti například pro fintech, aby využíval big data nebo ehm, malé speci specializované sektory na trhu. Jednotný trh pro finanční služby v Evropě podpoří naši ekonomiku a pomůže našemu finančnímu sektoru Eh, přežít dopady eh, odstoupení Velké Británie z EU. Naše dva hlavní projekty, Bankovní unie a Unie kapitálových trhů, eh, jsou prostředkem, jakým Evropská komise na tomto cíli pracuje. Spoleháme na vaši podporu, aby, abychom se dostali, odkud jsme teď, tam, kam chceme jít. Začneme Unii kapitálových trhů. Díky vašim snahám jsme nedávno postoupili v oblasti našeho akčního plánu pro vytvoření jednoho kapitálového trhu. Před třemi týdny jsme dosáhli dohody eh, na bezpečné a transparentní sekuritizaci. Chtěl bych poblahopřát Paulu Tangovi a Otmaru Karasovi na té dohodě, které bylo dosaženo. Je to eh, rozhodný krok pro oživení trhu sekuritizace, což by mohlo odemknout až 150 miliard euro půjček pro domácnosti a firmy. Rád bych rovněž poděkoval Sirpi Pietikainen za její práci na politické dohodě pro pravidla posílení fondů pro venture capital a sociální podnikatelství. Tato nová pravidla jdou ruku v ruce s pan evropským eh, Venture Capital Fund of Funds. Mobilizujeme až 400 milionů euro z rozpočtu EU a, ten fond bude v celkové výši až 1,6 miliard euro a brzy již bude spuštěn. E, rád bych vyzval Evropský parlament, aby e, rychle dokončil formální procedury tak, aby výhody těchto činností pro firmy a domácnosti mohly začít e, se materializovat. Projekt kapitálové unie, unie kapitálových trhů je středně a my už jsme zhruba ve dvou třetinách našeho akčního plánu z roku 2015. Teď je potřeba stavět na, na, tom, čeho jsme dosahli a navýšit naše ambice pro integraci kapitálových trhů v EU do roku 2019. Doufám, že nás podpoříte v dalších akcích, které jsme oznámili v rámci našeho přeskumu v polovině období eh, Unie kapitálových trhů. Například dále zlepšíme podmínky pro malé a střední podniky pro financování na veřejných trzích tím, že zlehčíme regulační požadavky pro uvedené malé a střední podniky. Chceme prosazovat prosazovat konzistentní dohled napříč EU i mimo ní. Naše veřejné konzultace ohledně eh, evropských dohledových orgánů eh, získala až 220 odpovědí z celé řady, eh, od celé řady stakeholderů, přičemž začneme s ní pracovat někdy na podzim letošního roku. Uvažujeme o licenční a pasportovacím rámci pro aktivity v oblasti fintech. Chceme, aby naše firmy zůstávaly v Evropě a aby byly globálně konkurenceschopné. A jsme odhodláni být na špici globální snahy o zelené finance, například rostoucí trh tzv. zelených bondů. Naše expertní skupina na vysoké úrovni aktuálně připravuje poradenství o vypracovávání udržitelných eh, úvah pro naše finanční regulaci, přičemž na to navážeme v prvním kvartál roku 2018 další činnosti. Rovněž předložíme další legislativní návrhy z původního akčního plánu, například Evropský rámec pro kryté dluhopisy a nebo pan Evropský um, osobní penzijní produkt, Pan European Personal Pension Product. Eh, doufáme, že nás v těchto snahách podpoříte. Za další, co se týká posilování našeho finančního sektoru. V minulých měsících jsme předložili celou řadu návrhů týkajících se trhu s deriváty. E, to tvoří základní část našich finančních trhů, představuje to stovky bilionů euro co do hodnoty. Minulý listopad jsme představili návrh e, ohledně e, rozpouštění a náhrady ústředních protistran, takzvaných CCP což umožňuje eh, orgánům řešit selhání těchto protistran v budoucnosti, což se pravděpodobně nestane, ale potenciálně by to bylo velice, velice škodlivé. Eh, na začátku května jsme předložili reformy pro odlehčení eh, požadavku na reporting pro OTC derivátní transakce tím, že jsme začali sbírat potřebná data proporcionálněji. Tím zejména prospíváme nefinančním protistranám. Eh, rovněž um, umožňujeme tříleté okénko pro další rozvoj eh, řešení pro penzijní fondy, aby se mohly eh, podílet na, ústře, na ústředním clearingu a chránit lépe vklady svých eh, spořitelů. Nakonec minulý týden jsme eh, předložili reformu ústředních protistran, eh, aby byly stabilnější a mohly lépe čelit nebezpečím. Více a více derivátních transakcí je klírováno mm, malým počtem ústředních protistran a Brexit proto to představuje další výzvy. Naše návrhy představují více panevropského přístupu pro dohled nad novými ústředními protistranami EU a máme systém dvojí supervize nad systemicky důležitými ústředními protistranami z neevropských zemí v souladu například s tím, jak v této oblasti postupují USA. E, v konkrétních okolnostech a jako poslední útočiště, řekněme, Pakliže to bude nutné pro zajištění finanční stability, úřady rovněž mohou požadovat od jednotlivých protistran, které jsou zvlášť systemicky důležité, aby měly sídlo uvnitř EU. Takže e, i zde spoléháme na vaši podporu e, v těchto, v těchto otázkách. Teď se dostávám k bankovnímu sektoru. Vítám, že Gunnar Höckmark a Peter Simon pracují na bankovním balíčku na posílení odolnosti bank v EU. Minulý týden členské státy dosáhly schody v dvou důležitých oblastech tohoto balíčku. Za prvé dohoda o hierarchii věřitelů bank, což umožní eh, velkým bankám vytvořit si robustní nárazníky eh, bail inovatelného dluhu, aby se tak řeklo, eh, v rámci jednotlivých tříd aktiv v Evropě, což zlepší jasnost informací pro investory. Za druhé, Eh, IFRS 9 a jeho implementace, co se týká velkých expozitur. Eh, těmito pravidly umožníme eh, negovat potenciálně negativní aspekty a negativní dopady na banky. Doufám, že Evropský parlament bude v tomto postupovat co nejrychleji, aby ten první balíček mohl vstoupit v platnost ještě před koncem letošního roku. Do budoucna komise pracuje na dohodě o finalizaci ohledně bazilejských reform. Prodlužování nejistot v rámci nového rámce není dobré pro finanční sektor, a takže je potřeba dosáhnout dohody, ale jakákoliv dohoda musí zachovat dostatečnou citlivost vůči riziku a bude muset respektovat také konkrétní eh, specifika EU, například to, jakým způsobem se financují, ehm, financují eh, nemovitosti v EU. Vzhledem k objemu reform, které jsme eh, uvedli v platnost od krize a vzhledem k větší rezilienci našeho bankovního sektoru, bychom ehm, se měli vyhýbat dalšímu navyšování kapitálových požadavků. Naše eh, bankovní balíčky v EU jsou součástí širší agendy posílení našeho bankovního sektoru, eh, řešení otázky propojení bank a státní kasy a dosažení skutečně panevropského bankovního systému. Od krize jsme dosáhli mnoha věcí. Nedávné eh, rozpuštění španělské bankovo Volar ukázalo, jak fungují a jak dobře fungují tyto procedury, které máme v Unii nastavené. Samozřejmě, až si sedne všechen prach, musíme se podívat na to, jak se můžeme dále zlepšit. Abychom posílili stabilitu EU eh, a odolnost proti velkým hospodářským šokům, je potřeba doplnit prázdná místa v bankovní unii a začít sdílet rizika. Máme eh, vyvážený a postupný návrh, jak vypracovat tzv. systém EDIS, systém zajištění vkladů v EU. V tom je potřeba se posunout, eh, abychom dokončili bankovní unii. A abychom posílili Důvěryhodnost SRM, jednotného mechanismu rozpouštění bankovních institucí, navrhuje komise posouvat se co nejrychleji Eh, v rámci takzvaného, takzvané společné pojistky Common Backstop. Na závěr mi dovolte říci, že pokračující obnova je příležitostí pro konzolidaci našich pozicí vzhledem eh, k výzvám, které před námi stojí. Teď je na čase dokončit práci, kterou jsme zahájili a eh, dále pokračovat v oblasti finanční stability, integrace, dokončení bankovní unie a unie kapitálových trhů. Děkuji vám mnohokrát za pozornost. Děkujeme vám za tyto úvodní poznámky a rovnou jdeme na otázky politických frakcí. Za prvé EPP, pan Martušello. Máte pět minut. Děkuji vám, pane komisaři. Chtěl eh, bych vám položit otázku, eh, která se týká eh, dopisu, který jsem podepsal spolu s několika kolegami. Pokud jde o účty v bankách, tak klienti někteří byli přímo postiženi v letech 2013 až 2017. Náklady na běžné účty vzrostly více než o 17 z, průměru se 115 na 140 euro, přestože byl zahájen bail-in, tak spotřebitelé eh, automaticky museli platit eh, za nezodpovědný management některých bank. Eh, myslíte, že je správné, aby spotřebitelé nebo střadatelé byli ti, kdo za to mají platit? Nemyslíte, že je s tím potřeba něco udělat? aby se snížily náklady na provoz běžných účtů, které nicméně stoupají, a to ve všech zemích Evropské unie. Některé banky vybírají poplatky za vedení účtu. Nazývají to daň za bail-in. Myslíte, že je to správné? A pokud jde o ten dopis, který jsme vám před několika dny zaslali, podepsalo ho přes 40 kolegů a chtěli jsme znát váš názor na spotřebitelské úvěry, což je v Itálii velice rozšířený produkt s nízkou úrovní rizika. Ale navzdory té nízké úrovni rizika je současná rizikovost v institucích, které se tím zabývají, 85 Byli bychom rádi, kdyby se to podařilo snížit na 35 tak aby banky mohly uvolnit kapitál, který by se tak dostal zpět do reálné ekonomiky. Děkuji. Dobře, děkuji za tuto otázku. Bylo to vlastně několik otázek, takže nejprve eh, k běžným účtům a eh, jejich nákladům. Mohu říci, že tady vstupuje do hry eh, několik faktorů, které způsobují zvyšování nákladů na běžné účty, včetně obecně nízkých úrokových sazeb, ve kterých banky momentálně operují a snaží se tak, snaží se tak navýšit svou ziskovost pomocí vybírání různých poplatků, což se odráží i na běžných účtech. My se zabýváme tím, jak bychom mohli zlepšit služby, které spotřebitelé dostávají v sektoru. Eh, zabýváme se tím v akčním plánu pro maloobchodní finanční služby, eh, v, v legislativě o přeshraničních finančních službách a o lepší srovnávatelnosti produktů, tak aby spotřebitelé měli k dispozici srovnání, eh, kolik poplatků od nich banky vybírají a jak je to u jiných účastníků na trhu tak aby si mohli vybrat finanční produkt, který je bude méně stát. Takže s tím se zabýváme v rámci akčního plánu pro maloobchodní finanční služby. Dále k otázce bailinu tak to je princip, eh, který byl odsouhlasen proto, aby byly chráněny zájmy daňových poplatníků, aby daňoví poplatníci nebyli těmi, kdo platí za chyby bankovního sektoru Existují i mechanismy, jakým způsobem eh, mají to pocítit eh, manažeři prostřednictvím odebírání bonusů nebo trestních sankcí v rámci národního práva. A měli bychom také podporovat profesionální investory, aby vykonávali dohled nad bankami, do kterých investují. Eh, to je také důležitý nástroj řízení firmy. Eh, potom k vaší druhé otázce, která se týkala rizikovosti eh, půjček. Eh, my jsme dostali váš dopis 14. června a momentálně ho vyhodnocujeme. Samozřejmě návrh na CRR je momentálně v Evropském parlamentu, takže tam je vlastně e, míč na vaší straně hřiště, ale my vyhodnocujeme váš dopis a v podstatě jde o e, data. Ta míra rizikovosti eh, se přiřazuje na základě rizikovosti produktu, což je poměrně zřejmé, takže je potřeba zjistit, zda eh, nějaká data eh, potvrzují to, že některé produkty jsou méně rizikové než jiné, což ještě tedy zbývá zjistit. Děkuji vám. Děkuji za SAD Nina Gill. Děkuji vám, paní předsedkyně a e, pane místopředsedo. E, děkuji, že jste sem přišel a děkuji za vaši prezentaci. Chci se zeptat na dvě věci. Za prvé, ve své prezentaci jste nastínil reformu dohledu, tak, aby e, se posílili CCP. Eh, je samozřejmě potřeba finanční stabilita a jistota pro podniky. A já vítám ten pragmatický tón z tiskové konference minulý týden. Myslím si, že je nutné, aby lépe spolupracovala eh, Bank of England, ESMA a ECB. Nicméně eh, se ještě obávám, že ten návrh otevře dveře přesouvání CCP, který, které sídlí v Anglii, do Evropské 27. K tomu mám dvě otázky. Vzhledem ke všem těm číslům, která prokazují, že přesouvání CCP z Anglie do EU e bude navyšovat clearingové náklady u účastnických bank, což znamená vyšší kapitálové požadavky. Jakým způsobem skloubíte ty tlaky na relokaci s vyššími náklady náklady na ekonomiku a s vaším vlajkovým návrhem na Unii kapitálových trhů? A za druhé, pokud jde o politickou povahu eh, tohoto problému, eh, budete muset hrát roli eh, toho vyjednavače, který bude muset najít dohodu. Ta bude muset být založena na objektivních faktech, bude muset chránit finanční stabilitu a finanční služby spíše než komerční výhody jednoho členského státu oproti jiným. A potom e, druhá otázka se týká něčeho jiného a sice týká se vašeho prohlášení ohledně e, udržitelných financí e, v rámci přeskumu v polovině období EMU. Já vítám tu změnu smýšlení, abychom naplnili cíle z pařížské dohody. Potřebujeme odradit velké investory od toho, aby investovali do fosilních paliv. Musíme se postarat o to, aby půjčky do zelené infrastruktury v rámci bankovního balíčku eh, se mohly těšit flexibilnějším kapitálovým požadavkům. A členské státy musí dostávat pobídky k tomu, aby investovali do zeleného sektoru v rámci evropského semestru. Mohl byste eh, mi odpovědět, eh, co hodláte v těchto oblastech podniknout? Dobře, děkuji vám ještě jednou. To byly tedy dvě otázky. První se týká našeho nedávného návrhu Eh, na eh, CCP a druhý se týká udržitelných financí. Takže nejprve domníváme se, že jsme ten návrh dobře vykalibrovali, abychom zajistili finanční stabilitu a zároveň se vyhnuli eh, další fragmentaci clearingového trhu a minimalizovali dopad na podniky. Ten dopad samozřejmě nějaký je, my jsme provedli posouzení dopadu které to také potvrzuje. A my postupujeme tak, že e, orgány rozhodnou v případě, že by e, zjistili, že nemohou řešit e, otázky finanční stability metodou dvojího dohledu. Takže tam není žádný automatismus. Je třeba říci, že názory se poměrně značně různí v tomto tématu. Já mohu citovat eh, dva kolegy z vašeho výboru, kteří poměrně dobře dokládají to, jak široké je to názorové spektrum. Mohu citovat eh, Markuse Ferbra, eh, který říká, že komise ztratila odvahu a že nepotřebujeme analýzy případ od případu, ale jedno jasné pravidlo. A to pravidlo musí být, že, to, že bez jakýchkoliv ale nebo jestli musí všechno spadat pod evropskou jurisdikci. A potom další citát je od Kay Swinburne, která v podstatě říká opak. A sice, že clearingová politika na evropské úrovni by narušila trh a e, byla by v podstatě e, protichůdná společné měně. E, takže to jsou dvě na, na, to jsou dvě názorová stanoviska, která musíme nějakým způsobem skloubit, o což jsme se v tomto návrhu pokusili. Potom dále k otázce udržitelných financí a k roli eh, v soukromého financování v naplňování pařížských cílů. To je téma, které se značně eh, výrazně objevuje v přeskumu v polovině období eh, Unie kapitálových trhů, takže čekáme na eh, výsledky eh, expertů na vysoké úrovni na konferenci 18. července, kde se bude diskutovat o průběžné zprávě a konečnou zprávu očekáváme v prosinci eh, a po ní budou následovat další kroky v rámci formulace naší strategie pro udržitelné finance. Když se vezmeme ten objem investicí, který je potřeba, abychom naplnili pařížské cíle, kterými je udržet globální oteplování pod dvěma stupni Celsia, tak je jasné, že toho nedosáhneme pouze za veřejné prostředky. Je potřeba přitáhnout mnoho soukromých financí a to je právě e, cílem celého tohoto projektu. Děkuji vám, pane předsedo. A teď e, uděluji slovo sama sobě a budu pokládat otázku za ECR. I já se budu ptát na CCP, jak jste patrně mohl očekávat. Je to téma, kterým se zabývám už 8 let. Když eh, byla finanční krize, tak G20 eh, udělila eh, mandát pro globální finanční trhy. Je jasné, že ten že to riziko se přesouvalo značně netransparentně a že je potřeba k k trhům e, OTC derivátů e, přidat více transparentnosti, což by se mělo stát zlatým standardem. A ono se to tím zlatým standardem opravdu stalo, na což jsem velmi hrdá a napodobují to další jurisdikce. A právě proto mi dělá, dělají trošku starosti některé detaily z návrhu minulého týdne. A zajímalo by mě, jestli byste mě mohl ujistit, zda závazek komise k ústřednímu clearingu a k modelu, který by fungoval globálně pro mutualizaci rizika e, uvnitř z CCP, jestli ten závazek stále platí. A zejména by mě zajímalo, eh, zda ten návrh opravdu dává eh, přednost centrálním bankám, před dohledovými rozhodnutími eh, CCP a jejich místních eh, dohledových orgánů. Já ten text čtu tak, že to vypadá, že pokud ESMA a příslušný národní orgán rozhodnou o tom, že Evropská CCP eh, má učinit dohledové rozhodnutí, tak jakákoliv centrální banka může toto rozhodnutí vetovat. Konkrétní případ by byl management Eurex, který po dohodě se svým dohledovým orgánem se rozhodne provést herkat například maďarského dlu dluhu. V takovém případě jak ten text chápu já, by mohla Maďarská centrální banka eh, vetovat eh, tuto akci a eh, destabilizovat situaci a ohrozit mnoho bank na globální scéně výsledkem manažerského politického rozhodnutí. Tak nevím, jestli se mnou souhlasíte ve výkladu těchto pravidel, pokud jde o finanční stabilitu a systémové riziko. Děkuji. Uh, well, um... K této otázce vás musím nejprve ujistit, eh, že komise má nadále zájem na efektivním fungování globálních finančních trhů. A pokud jde o dopad globálních eh, rizik na stabilitu eurozóny či konkrétního členského státu, je to riziko, které nebereme na lehkou váhu. To znamená, že návrh komise umožňuje toto riziko vyhodnotit a přijmout nezbytná opatření. A my jsme přesvědčeni, že tedy také v tom procesu rozhodování platí všechny nezbytné bezpečnostní záruky. To znamená, že banky se také mohou vyjádřit k této věci. Já se v tom případě vrátím zpět k té otázce. Já narážím na to, co jste řekl v prezentaci, v tom smyslu, že centrální banky mají poslední slovo. A tady tedy je vlastně na jedné straně finanční stabilita, na druhé straně určitá manažerská politika a teď je otázka, jestli ta nezíská navrh. Já bych řekl, že, S, že především ESMA a centrální banka budou tedy těmi organizacemi, které mají slovo a které musí vlastně nalézt rovnováhu mezi různými zájmy. A je možné, že někdy to dá práce? Děkuji další za Alde. Děkuji. Vážený pane místopředsedo, vítejte opět na půdě parlamentu. Vážení kolegové, Státní dluhy nejsou bez rizika a neměly by o, takto být ošetřeny v našem nařízení. Nejenom, že tomu tak je, ale také Mezinárodní měnový fond, dozorčí rada ECB, někteří zástupci komise jsou o tom také přesvědčeni. Jak se na to díváte vy? Vidíte to podobně a pokud ano, jaká konkrétní opatření si představujete? Například formou legislativního návrhu, toho, jak regulovat tedy státní dluhopisy, státní dluh? A za druhé, na druhé straně máme problém s koncentrací státního dluhu v rukou několika domácích věřitelů. V Itálii eh, se tento fenomén strojnásobil, během krize ve Španělsku zdvojnásobil. A tady tedy vzniká velká vzájemná provázanost a závislost mezi bankami a veřejným sektorem, což je velice nepříznivé v případě krize. A já se ptám, jestli je komise připravena to řešit tím, že by například navrhla určité limity pro angažovanost státních obligací vůči jednomu věřiteli. Děkuji, děkuji za tuto otázku. Pokud je o tu první otázku, my opravdu uvažujeme o této věci v našem podkladu k úvaze k úvaze, nicméně je třeba říci, že v tomto reflection paper eh, uvažujeme o postupu ve dvou krocích. Nejprve tedy ta okamžitá reakce. Tady jsme připraveni být daleko preskriptivnější eh, v tom, jak si představujeme budoucnost a v té druhé fázi budeme jaksi otevřenější větší škále možných řešení. A vezmeme v úvahu tedy i jednotlivé partikulární zájmy. Pokud je o tu první otázku, z krátkodobého hlediska navrhujeme navázat na práci ESMA tím, že zavedeme kategorii cených papírů jištěných státními dluhopisy. A tyto pak budou tedy rizikově vážené a to znamená, že rizikově vážené budou i tyto státní obligace. A v rámci druhého stádia, to je to stádium úvah, tady tedy uvažujeme o tom, co jsou to vlastně ta bezpečná evropská aktiva. Tady máme eh, tedy některé nástroje, jako je například eh, vzájemné vyrovnání a další přístupy, jak řešit problematiku státního dluhu. Ale nepopíráme, že tedy tento problém existuje. Pokud jde o limity angažovanosti u státního dluhu, to je jeden ze způsobů, jak uzavřít určité mezery, které tady existují v obchodování se státními dluhopisy. Nicméně my nechceme jít cestou nějakých horních limitů, ale a přijít právě s tou kategorií cených papírů jištěných státními dluhopisy. To už bude tedy vlastně cený papír na evropské úrovni, které si banky uh, který si banky budou moci koupit a tím automaticky diverzifikují své portfolio a budou mít nižší angažovanost vůči státnímu dluhu. Pokud tedy vytvoříme tento evropský produkt, vytvoříme také produkt pro evropské banky, které, který si tyto budou moci nakoupit a který umožní lepší diverzifikaci. Děkuji. Já mám ještě tady eh, doplňkovou otázku na 30 sekund. Děkuji za tyto odpovědi, ale můžete odpovědět na otázku, kterou jsem položil předtím. Je státní dluh opravdu aktivum naprosto bez rizik, podle vašeho osobního názoru? Nechci, aby tu vznikal nějaký zmatek protože je to velice citlivá věc a já bych dal přednost tomu neimprovizovat eh, ve své odpovědi. Víte, jak k tomu přistupujeme v tuto chvíli? V tuto chvíli je tato kategorie hodnocena jako nulové riziko. A ve chvíli, kdy, exist, kdy uvažujeme o nějaké jiné rizikové klasifikaci, něco jiného než nula, o čemž uvažujeme v našem reflection paper, pak potřebujeme mít také solidní bezpečnostní záruky, včetně řešení a potenciálního dopadu na stabilitu v některých zemích, protože takový by mohl být dopad tohoto rozhodnutí. Jestliže tedy začínáme od nuly, tak by bylo tedy ideální připisovat nulové riziko, ale my víme, že od nuly nezačínáme a je třeba vzít i v úvahu potenciální dopady na stabilitu. A o tom právě tedy hovoříme v tom našem eh, podkladovém materiálu. Eh, děkuji za velice stručnou odpověď a nyní za GUE pan Papadimulis. Já se omlouvám za to, jak vyslovuji jeho jméno. Pane Dombrovský, já budu mluvit řecky, tak si prosím vezměte sluchátka. Vážený pane místopředsedo, já jsem si s velkým zájmem vyslechl váš názor na fungování bankovní unie a unie kapitálových trhů. Nicméně bankovní unie se opírá i o třetí pilíř a to je EDAS. A tady se nedaří dosahovat žádného pokroku navzdory návrhům Evropské komise. A vy tedy také říkáte, že tady platí určitý časový rámec pro zavádění. Paní eh, Lagarde za měnový fond podpořila myšlenku EDAS, také Mario Draghi podpořil Eh, když řekl, že bez zavedení tohoto systému, který umožní řešit systemická rizika, nemůže obstát bankovní unie. To znamená, že na půdě rady se najdou státy, které asi musí být proti a které se snaží o to, abychom, aby věc protahovali. Co si o tom myslíte vy? A pokud jde o eurozónu, vy jste řekl, že je nízká úroveň investic v eurozóně. Příliš nízká v porovnání s tím, co je potřeba a také v porovnání s tím, jak to bylo před krizí. Ve své zprávě pro komisi říkáte, že bychom eh, mohli investicím nabídnout nějakou další formu pobídek, tak jak to funguje podobně například v Německu, kde je tedy velice vysoký přebytek zahraničního obchodu. A říkáte také, že je posíl, třeba posílit míru investic do zemí na jihu Evropy, kde tedy ta míra investice je velmi nízká v porovnání s evropským průměrem. Byl bych rád, kdybyste se vyjádřil i k tomuto. Ví. Například chystáte nějakou iniciativu, která by věc e, řešila? Dobře. Nejprve tedy odpovím na tu první otázku. K evropskému schématu ručení za vklady. Jak už jsem řekl, na úvod Evropská bankovní unie se opírá o tři eh, pilíře. Ty první dva jsme již zavedli a ten třetí pilíř, ručení za vklady, pořád ještě chybí. Proto také přicházíme s legislativním návrhem, nicméně teď je třeba říci, eh, že tedy v případě tohoto legislativního návrhu jsme kolegislátory, je tedy i na Radě a Evropském parlamentu, aby pokročili v této věci. Samozřejmě, že úzce spolupracujeme s oběma kolegislátory, například na půdě Rady se už rozbíhá práce dochází ke sběru informací tak, abychom zajistili, že příspěvek jednotlivých bank do systému bude odpovídat hodnocení rizikovosti. Čili ti, kdo jsou rizikoví, budou přispívat do systému víc. A tento návrh nyní tedy také zpracovává Evropský parlament a jeho zpravodaj. Do jisté míry je to tedy i v rukou kolegislátorů. Celé to tempo pokroku. Za nás mohu říci, že jsme připraveni tuto práci podpořit a usnadnit. Pokud jde o druhou otázku, o investice, máte pravdu, že tady funguje celá řada iniciativ. Některé z nich jsem uvedl. Některé iniciativy, o kterých jste se zmiňoval vy, jsou nové, například v našem reflex, eh, na materiálu k úvaze o prohloubení eh, bankovní a monetární eh, unie nabízíme určité varianty stab, fiskální stabilizace. Jedna z nich se opírá o systém ochrany investic. Vycházíme z toho, že tedy velké investice jsou vlastně první seškrtány v časech krize, ale zároveň eh, se takovýmto postupem podrývá eh, další rozvoj příslušného státu. Proto chceme nabídnout schéma eh, investičních záruk, který by byl užitečný především v dobách utlumení hospodářských aktivit. A o tom tedy hovoříme v tom našem reflection paper. Pak jsou tu další iniciativy, jakožto například Evropský fond pro strategické investice. Fungují tedy také kohezní a strukturální fondy v jednotlivých členských státech. Konkrétně v Řecku máme plán pro vytváření pracovních míst a hospodářského růstu, kde hodláme uplatit určitá mimořádná opatření na podporu investic. To znamená, je to tedy opravdu priorita Evropské komise a myslím, že se to promítá i do praxe. Děkuji. Chápu, že všichni máte spousty otázek, ale já na vás apeluji, abyste byli co nejstručnější. A nyní za zelené. Děkuji, paní předsedkyně. A vítám tady pana komisaře. Podobně jako Nina Jill bych chtěl ocenit vaše snahy při budování trvale udržitelného finančního trhu. Vám se to totiž téměř podařilo a to je dobrá zpráva. Nicméně mám tu něco méně příjemného, co bych chtěl zmínit, jde o implementaci PRAD v případě MPS a Banco Popula. Z mého pohledu tady eh, hazardujeme s důvěrou v náš eh, právní rámec, který, podle kterého funguje bankovní unie, protože některá ustanovení předběžné rekapitalizace v EBRD se opírají o velice fixní stanovisko příslušného výboru. Víte, že rekapitalizace je spíše řídkým jevem a je legální pouze za přesně vymezených okolností. A proto se ptám vás, pane komisaře, jste připraven nám písemně a detailně vysvětlit, proč jste přesvědčen, že v případě MPS všechny podmínky pro předběžnou rekapitalizaci byly naplněny. A za druhé, můžete nám vysvětlit, proč i když případ MPS se nyní už vleče tak dlouho, to hodnocení se pořád ještě opírá o údaje z roku 2014 a od té doby neproběhl žádný přeskum kvality aktiv, tak abychom se ujistili, že ta banka je pořád opravdu solventní. A konečně, jak můžete vysvětlit, že v případě MPS všichni investoři budou kompenzováni bez ohledu na to, zdali jsou to milionáři, tedy lidé, kteří investovali hodně do obligací, to je něco úplně jiného než přístup k investorům a banko Popola, což byli drobní investoři, kteří o své peníze přijdou. Jak to vysvětlíte španělské veřejnosti? Takže to bylo docela dost otázek. Zvláště pokud jde o srovnání situace MPS, bank MPS a banko Popula. Tyto dvě banky, eh, každá tedy eh, postupovaly jiným postupem. V případě MPS šlo o předběžnou rekapitalizaci, v případě Banko Popola šlo o rozpuštění. Předběžná rekapitalizace je možná za naplnění určitých podmínek. Za prvé, ta banka nesmí být na pokraji úpadku. Ani ten úpadek ne, nemůže být pravděpodobný. A pak jsou tu i další podmínky. Například tedy, že případné ztráty nesmějí být kryty ze státní pomoci. A tyto podmínky a restrikce se podařilo naplnit v případě banky MPS a její předběžné rekapitalizace. Samozřejmě tedy bylo také třeba banku restrukturalizovat v souladu s pravidly o poskytnutí státní pomoci, tak aby tedy se ta banka opět postavila na nohy a došlo tedy k řádnému sdílení přemene. E, mezi e, majiteli, investory a státní pomocí. Pokud jde o ty investory, především o ty drobné investory, tady jsme dospěli k závěru, že tady nedošlo k jejich obelhání případě Banco Popular byla situace jiná, protože SSM dospěl k závěru, že Banco Popular je na pokraji úpadku a v tomto případě nebylo možné provést předběžnou rekapitalizaci a banka byla rozpuštěna. A to je tedy ten zásadní rozdíl v těchto dvou případech, který se odvíjel od toho, jak SSM vyhodnotilo eh, životaschopnost banky. A pokud je o údaje z roku 2014, musím říci, že jsme použili čerstvější data. A konečně tedy na půdě komise jsme připraveni zareagovat na vaše otázky a nabídnout všechny potřebné informace. Děkuji. Děkuji. Další za EFDD David Coburn. Děkuji. Jako komisař pro finanční stabilitu můžete nám vysvětlit, proč chce EU zvýšit finanční riziko? Komise nedávno učinila návrhy eh, pro donucení jaksi odchodu euroclearingu z Londýna. Byť eh, systémová rizika mohou být velká, eh, Londýn klíruje zhruba 900 miliard eh, euro v evropských derivátech za den, ale nucená relokace přidává rizika, komplexnost a náklady. Vy říkáte, že to bude jaksi poslední útočiště, ale kdo a za jakých podmínek to o tom rozhodne? Biznis v eurozóně potřebuje efektivní přístup ke globálním financím. Návrhy komise zdvojnásobí náklady na marginální platby, navýší o nějakých 77 miliard dolarů, což jsou náklady, které ve finále ponesou zákazníci anebo firmy uvnitř eurozóny. Londýn je schopen klírovat deriváty v amerických a australských dolarech, v jenech, v čínském juanu aniž bychom byli v Unii s kteroukoliv z těchto zemí. E, američtí a jiní regulátoři těm to nevadí. E, nikdo nenutí cokoliv, kam se, kamkoliv se přesouvat. Nejsem to jenom já, e, kdo varuje před protekcionistickou EU. Next Group také varuje před evropským nacionalismem, který stojí v cestě efektivním trhům. Scott Malias a FDA říká, že zavedení takového požadavku na relokaci může mít masivní dopady na účinné přeshraniční toky. Eh, Christopher Giancarlo, eh, šéf CNDC v USA, eh, řekl, že klírování konkrétních měn v konkrétních lokalitách snižuje sice riziko, ale zvyšuje náklady a operační komplexnost. Chcete-li rehabilitovat euro a jeho reputaci na globální škále, pak eh, ochranné návrhy komise jsou skutečně krok zpět. Komise zkrátka není vážná, když mluví o euru jako globální rezervní měně. Takže má otázka na vás je tato. Co je na EU tak křehké, že je potřeba zavádět takovýto globální geoblocking. Za další, proč se EU tolik bojí trhu? A proč nechce nechat volbu na spotřebitelích? Děkuji, pane Kouberné. Prosím, dodržujte ten dvouminutový limit na otázky. Pane komisaři, teď vy. Co se týká eh, těch ústředních protistran na toho návrhu, já už jsem to v podstatě říkal. Eh, jaké je rácio návrhu komise, eh, tak eh, už k tomu v podstatě nemám nic moc co dodat, pokud jde o rácio tohoto návrhu, jak je vystavěn, jak hodnotíme finanční rizika, jak jak vnímáme potenciální rozhodovací možnosti. Takže dovolte mi pár konkrétních bodů. Kdo o tom rozhoduje? To je jasně řečeno v našem legislativním návrhu. Je to ESMA a ECB a příslušná národní banka. V případě eurozóny je to ECB. Kdo navrhuje Eh, a potom rozhoduje Evropská komise na základě návrhu těchto orgánů. Za druhé, objevují se všelijaká čísla co do potenciálních dopadů. Vy jste zmínil eh, dopad na marže eh, zhruba jako zdvojnásobení nákladů. Naše studie dopadů, která je také k dispozici, ukazuje zvýšení marží zhruba ve výši 8 až 12 A opět eh, nezavádíme zde jakoukoliv lokalizační politiku. Je to něco, co ESMA a ECB mohou zvážit jako poslední možný krok, pokud se uvidí, že ten systém dvojí supervize neposkytuje adekvátní pojistky a neumožňuje efektivní řešení finančních rizik. A vy jste zmínil různá rizika. Je potřeba si uvědomit, že i koncentrování vytváří určitá rizika, ta je potřeba zohlednit. Děkuji. Já nechci nikomu nic podsouvat, ale eh, nominantní clearing u jenu má tu lokalizační politiku. Tak, poprosím

Vy jste eh, přepracovali Unii kapitálových trhů, to je velice důležité téma. Brexit už je eh, tedy oficiálně spuštěna, proto je to ještě důležitější. Jak to vypadá s principem harmonizace? Je to něco specifického nebo všeobecného? Víme, že ve finančním sektoru máme nějakých 750 tisíc zaměstnanců. Všichni vědí, že e, se sníží účinnost, sníží se likvidita. Proč vy jako komise nemůžete e, stanovit nějakou konkrétní lhůtu, e, aby se to přizpůsobilo těm vyjednáváním pro Brexit? No, co se týká Brexitu a souvisejících vyjednávání, jak víte, ta vyjednávání začala právě včera. Máme již první řadu otázek, které řešíme v oblasti občanských práv, evropského rozpočtu, irské hranice, A je zde také část vyjednávání o Brexitu, kde mluvíme o budoucím aranžmá, které se bude týkat té další fáze, až v té první fázi někam postoupíme. Nicméně ze strany EU mu, musíme i nadále reflektovat, zvážit, co se stane, až Největší finanční centrum EU bude najednou mimo EU. A samozřejmě to je práce, která je založena na tomto předpokladu. A pak je tu ještě fakt, že největší finanční centrum EU se přesune mimo rámec EMIR to se nezmění, bude to tam stále a na ten fakt bude potřeba zareagovat. A to je podstata toho našeho návrhu. Já mám ještě dvě minuty, paní předsedkyně. Takže pokud jsem vás správně pochopil, tak nevylučujete že v rámci vyjednávání o Brexitu eh, se budete snažit vytvořit si nové vztahy s Londýnem a že vlastně není možnost pouze to, že Londýn bude najednou mimo EU, takže vy necháváte dveře otevřené a uvidíte, jak se to vyjednávání vyvine. Ale Londýn by teoreticky mohl být spojen úžeji z EU jakožto finanční centrum a um, mohlo by to být tedy nějaké si flexibilnější řešení. No, ten návrh um, je návrhem, který se specificky netýká jen jednoho členského státu. Takže ten návrh je návrhem, týkajícím se třetích států a jejich ústředních protistran a může to mít dopady pro určité ústřední protistrany i mimo Velkou Británii v rámci toho eh, dvojího dohledu. Takže nelze to vnímat jenom jako návrh, který se týká jednoho jediného členského státu. A opět já už jsem mluvil o tom rácio eh, předložení tohoto návrhu. Teď to samozřejmě bude eh, projednáno legislátory, včetně Evropského parlamentu. Děkuji. Další otázka. Gunnar Heckmark, EPP. Děkuji. Děkuji vám, komisaři. Co se týká revize BRRD a SREM a té eh, hierarchie bych rád řekl, že hodlám předložit své zprávy eh, k těmto oblastem už tento týden a mé doporučení výboru bude, abychom postupovali co nejrychleji, abychom eh, postupovali stejně rychle jako rada. Co se týká vašeho vystoupení zde dnes, eh, rád bych se vrátil k Unii kapitálových trhů, protože Teď se děje hodně významná věc, eh, konkrétně v souvislosti s vyjednáváním o Brexitem. Mě by zajímalo, jak se vy díváte na to, že Brexit by mohl ovlivnit příležitosti pro rozvoj silné unie kapitálových trhů a jak se díváte na rizika finanční nestability pakliže by se ten systém měl rozdělit, protože London City je tak velké, tak rozsáhlé, že se jen obtížně můžeme podívat na to, že by Unie kapitálových trhů mohla eh, postupovat stejně, jako kdyby nikdy nedošlo k rozhodnutí o Brexitu. Můžete to trochu rozvést, prosím? Děkuji. V první řadě děkuji vám za informace k té hierarchii věřitelů. To je vítaná novinka, protože rada už se na této části balíčku shodla. Takže pokud to bude urychleno v Evropském parlamentu, tak to jedině bude dobře. A snad tu veškerou práci stihneme ještě do konce tohoto roku a umožní to bankám vytvořit si dostatečné nárazníky, které budou moci podléhat bail-inu. Takže co se týká vlivu Brexitu na eh, CMU, tak eh, jak jsem řekl, Brexit učiní rozvoj eh, kap, Unie kapitálových trhů obtížnější. Ale důležitější. Takže bude ještě podstatnější rozvinout Unii kapitálových trhů eh, v celé 27. A to se reflektuje eh, v našem přeskumu v polovině období pro Unii kapitálových trhů, kde navyšujeme ambice naší práce a přicházíme s novými nápady, novými návrhy v několika nových oblastech. Naším cílem je odstraňovat přeshraniční překážky v EU a umožnit navýšení přístupu k financím pro firmy i přeshraničně a využít plný potenciál jednotného trhu EU což aktuálně bohužel není ten případ. Děkuji. You have some time if you'd like to come back. Děkuji, chcete ještě položit doplňující otázku? Nemusíte. Tak další otázka za SD, pan Alfred Sand. Děkuji, paní předsedkyně. Mám dvě otázky. Ta první se týká finančních služeb, což je sektor, který se v evropské ekonomice velice rychle rozšiřuje a právě tak v ekonomice členských států. Přesto v posledních letech to bylo skaleno skandály LuxLeaks a Panama Papers a dalšími. Hovoří se o tomto tématu zejména v případech různých kontroverzí ohledně daňových úniků a agresivním daňovém plánování. Návrh na, daňové, na daňovou harmonizaci a eh, eliminaci daňové konkurence eh, je v jednání eh, tomu se druží ještě následky Brexitu. Sektory, které poskytují maloobchodní finanční služby, jsou ale zásadní pro konkurenceschopnost Evropské unie. Poskytovatelé finančních služeb musí být ve skvělé kondici, aby mohla fungovat bankovní a kapitálová unie. Nedomníváte se, že bychom eh, potřebovali eh, nějaký eh, etický kodex na evropské úrovni týkající se poskytování finančních služeb? Neměl, Chcete spíše samoregulaci nebo dohled veřejné instituce na evropské úrovni, která by zajišťovala transparentnost a férovost? Druhý bod se týká pojišťovnictví. Směrnice IDD má být implementována v roce 2018. Spojí se s ní čtyři akty přenosené pravomoci, které specifikují ustanovení pro dohled, střety zájmu a vhodnost vyhodnocení vhodnosti. Akty přenesené pravomoci jsou závazné pro členské státy, ty je musí implementovat do 23. února. E, kromě toho jde o téma důležité pro podniky. Vzhledem k tomu, že komise tyto čtyři akty přenesené pravomoci ještě nepřijala, tak je nepravděpodobné, že vstoupí v platnost dříve než v říjnu 2017, což neponechává příliš mnoho času členským státům do února 2018. Tato směrnice přinese značné e, změny v sektoru, zejména pro malé a střední střední podniky. A ten implementační harmonogram zkrátka není realistický. Tady nebyl zohledněn princip proporcionality. V zemi, jako je Malta, odkud pocházím, většina prostředníků nebo pojišťoven jsou malé entity nebo mikroentity a e, tento návrh e, pro ně bude představovat značnou zátěž. Uvědomuje si komise tento problém a zvažuje e, odložení implementace směrnice IDD? Tak to bylo opravdu eh, nabité, tato otázka. Eh, já jsem tam vypozoroval dvě otázky. Jedna se týká finančních služeb eh, v kontextu boje proti daňovým únikům a druhá otázka se týkala IDD. Takže nejprve k té první otázce. Podnikli jsme několik iniciativ, vy jste několik z nich zmínil. Jsou to iniciativy tedy v oblasti zdanění. Eh, implementujeme eh, iniciativu eh, OECD na boj proti erozi základu daně a přesouvání zisku a v mnoha oblastech jdeme nad rámec těchto požadavků a zavádíme ambicioznější agendu na úrovni Evropské unie. Pokračujeme s pravidly pro boj proti špinavý, praní špinavých peněz. To se týká například otázky finančních poradců a prostředníků, kteří už teď podléhají eh, pravidlům čtvrté směrnice o praní špinavých peněz a plánujeme další kroky na posílení odpovědnosti poradců a prostředníků za agresivní daňové plánování. Takže ten návrh se chystá a přijde velmi brzy. Proběhne tedy legislativní iniciativa, která zavede povinný režim zveřejňování informací u agresivním o agresivního daňového plánování a to s cílem e, utěsnit díry v zákoně. A pak bych zmínil ještě další iniciativy. To je například návrh na veřejné výkaznictví po jednotlivých zemích a revize směrnice e, o praní špinavých peněz. Probíhá tedy mnoho práce a kromě toho máme už stávající rámec pro řízení podniků, který také stanoví určité pojistky. A budeme uvažovat o tom, jak ho posílit dále. Potom k druhé části vaší otázky. pokud jde o implementaci směrnice IDD, tak akty přenesené pravomoci schválené v rámci IDD musí být samozřejmě plně kompatibilní s touto směrnicí, tak jak ji přijali spoluzákonodárci a mohou přidávat pouze implementační detaily, ale neměnit samotná ustanovení. Momentálně připravujeme akty přenesené pravomoci na základě technických rad od EOPA, Probíhá to dobře a tyto akty budou přijaty v nejbližších týdnech. Spolupracujeme s členskými státy, abychom usnadnili jejich implementaci. Takže v podstatě děláme vše pro to, aby ty akty byly přijaty co nejdříve, aby příslušný sektor měl čas se připravit. Nicméně myslíme si, že by bylo špatným signálem eh, implementaci IDD eh, odložit. O dvouleté období na implementaci rozhodli evropští zákonodárci a to by se mělo respektovat. Myslíme si, že to je eh, realistické. Měli bychom dodat zákazníkům nové standardy ochrany a to v rozumném časovém horizontu. Jsme připraveni úzce spolupracovat s Evropským parlamentem a členskými státy na usnadnění e, procesu e, přeskumu a chceme dát e, aktérům jistotu co nejdříve. Děkuji. Děkuji. Chtěla bych připomenout kolegům, že máme ještě 10 minut a zbývají čtyři řečníci. Takže prosím vás, abyste se udrželi ve dvou minutách, aby, ano, Gunnar, Gunnarovi, ano, vy jste to zvládl. Pan Kircos, schválně, jestli můžete konkurovat panu Hekmarkovi. Eh, Děkuji, paní předsedkyně, já se vynasnažím. Já mám dvě krátké otázky. Eh, americká administrativa eh, bude deregulovat bankovní sektor. Jak si myslíte, pane komisaři, že by měla reagovat Evropská unie? Protože potřebujeme stabilní bankovní sektor, ale zároveň potřebujeme konkurenceschopný bankovní sektor na globální úrovni. Takže před námi stojí tato americká výzva. A druhá otázka souvisí se situací řeckého bankovního sektoru. Ten podle mého názoru se zlepšuje, ale zlepšuje se pomalu. A potřebujeme, aby byl dynamičtější, aby mohl financovat ekonomiku a rozvíjet ekonomiku. Plánuje komise eh, něco udělat, podniknout nějakou iniciativu, aby urychlila pozitivní vývoj v řeckém bankovnictví? Děkuji za tyto otázky. Takže nejprve k nedávnému vývoji ve Spojených státech. Pokud jde o revizi eh, Dodd-Frank Act, jak víte, tak eh, tato revize byla nedávno zveřejněna. Eh, My ji momentálně zkoumáme a pozorně sledujeme vývoj událostí. Samozřejmě americkým úřadům vysíláme signál v tom smyslu, že se domníváme, že bude pokračovat dodržování globálně odsouhlasených standardů a pravidel schválených bazilejským výborem, e, jako e, je například e, zásadní revize obchodu, což je součástí našeho bankovního balíčku, který předložila komise loni v listopadu ale samozřejmě musíme zjistit, jaké budou prakticky další kroky, protože momentálně jsou to doporučení a ještě uvidíme, jaké následné kroky podnikne administrativa a kongres a senát případně. Momentálně tedy nevíme, jak to přesně bude probíhat. Nevidíme s revizí do Franka problém eh, samo o sobě, pouze nyní sbíráme fakta, revidujeme naši legislativu, zavádíme více proporcionality, děláme nějaké zacílené úpravy, ale samozřejmě to se nesmí rovnat deregulaci a nesmí se to rovnat eh, ucouvnutí od eh, mezinárodně dohodnutých standardů. Potom k další otázce ohledně vývoje bankovního sektoru v Řecku. Včetně otázky eh, vysokého množství nesplácených úvěrů. Eh, tady je třeba říci, že tohle musí být součást podpůrného programu pro Řecko. Jak si vzpomínáte, tak na začátku toho programu byly alokovány určité prostředky e, na rekapitalizaci bank, aby se tak odstranili problémy v řeckém bankovním sektoru. A samozřejmě pečlivě sledujeme vývoj událostí. A vidíme tu potřebu podporovat e, šířeji, obecněji obnovu řecké ekonomiky a proto jsme připravili plán pro eh, pracovní místa a růst v Řecku, který byl předložen v roce 2015, v době, kdy začínal současný řecký program. A nedávno, pokud se nepletu minulý týden, jsme také připravili určitý přehled dva roky poté. Přehled toho, kolik podpory bylo Řecku poskytnuto v rámci tohoto plánu na usnadnění například e, čerpání evropských fondů, na technickou asistenci, na zálohové platby, platby předem tedy, aby Řecko nemělo problémy s likviditou při čerpání evropských fondů, e, byly poukázány finance z EFSI a z dalších nástrojů. V této práci pokračujeme e, pokračujeme v tom plánu pro růst a pracovní místa pro Řecko, protože to je jasné, to je náš společný cíl zajistit, aby řecká ekonomika se zotavila, abychom mohli program úspěšně ukončit a postarat se také o to, aby se Řecko úspěšně navrátilo na finanční trhy. Děkuji za SD Jakob van Weizsäcker. Děkuji, paní předsedkyně. Poměrně předvídatelně já se budu dále ptát na CCP. Samozřejmě bych vám chtěl pogratulovat za návrh, co se týká eh, toho umístění. Děkuji vám za eh, přístup založený na riziku, který nepředjímá výsledek, ale říká, že bude platit klasický režim pro třetí země nebo extrateritoriální dohledový režim anebo eh, politika založená na sídle. Vždycky to záleží na tom, jaké riziko je třeba zvládat a myslím si, že je to eh, přístup velice dobrý. dobrý. Potom eh, bych vám chtěl poděkovat za to, že jste se od kolegia eh, dohledu, dohlížitelů eh, přesunuli směrem k jednoduššímu režimu pro CCP, což v návrhu je obsaženo, ale nedotáhli jste to do konce. To by se mohlo týkat nejen našich vnějších vztahů, ale také by se to mohlo týkat interních spilloverů a snižování komplexity. Já bych se tedy chtěl zeptat, proč jste to nedotáhli dále, aby, proč jste nezajistili zajistili, aby velké CCP opravdu měly jeden dohledový orgán, eh, kde by eh, to spadalo pod ESMA a SSM. A potom, pokud byste se chtěli přesunout k jednotnému dohledovému orgánu, eh, tak na tom teď pracujeme e, já a Kay Swinburne. Tady se naskýtá otázka, zda bychom neměli přikročit k jednomu e, orgánu pro e, záchranu. Ten jednu dobu byl navržen, ale mě by zajímalo, co si o tom myslíte vy. Dobře, takže za prvé, k tomu k těm doprovodným návrhům na posílení mandátu ESMA při jednání s třetími zeměmi, respektive s jejich CCP. Tak tento návrh existuje a my ho považujeme za důležitý. Chceme-li zajistit dvojí dohled, tak musí existovat jasný protějšek na straně Evropské unie, který by mohl spolupracovat s orgánem třetí strany a zajišťoval dvojí dohled. Z toho je poměrně eh, jasné, že ten návrh posiluje mandát ESMA. Vy jste zmínil posílení mandátu ESMA také v interně. Ano, momentálně eh, provádíme eh, přeskum evropských dohledových orgánů a vrátíme se k tomuto přeskumu eh, na podzim. Právě jsme dokončili veřejnou, veřejnou konzultaci. Získali jsme přes 200 podnětů od různých aktérů a jedním z cílů je posílit eh, centralizované rozhodování dohledových orgánů, včetně ESMA. A konkrétně hovoříme o ESMA v našem přeskumu v polovině období eh, Unie kapitálových trhů a zajišťujeme dohledovou konvergenci, protože to je také otázka, kterou se budeme muset zabývat, abychom zajistili jednotné uplatňování evropských pravidel a evropských dohledových praktik. tak, aby pravidla byla stejně platná po celé Evropské unii a eh, aby nedocházelo k nějakému eh, obcházení méně přísného dohledu, aby se tímto způsobem nikdo nesnažil nalákat eh, podniky k sobě. Pak jste se ptal, proč nejsme ambicioznější, pokud jde o jednotný dohledový orgán. Je tu několik limitujících faktorů, které musíme brát v potaz a v dlouhodobém horizontu by to mohlo být předmětem úvah. Jde zejména o národní fiskální kompetence a členské státy dávají najevo eh, jisté eh, pochybnosti z toho, že by se měli vzdát rozhodování o významných fiskálních záležitostech a že by ho měli odevzdat eh, Eh, někam jinam. A tradičně jsou národní eh, příslušné orgány značně zapojené do rozhodování, což se nedá eh, změnit ze dne na den, ale v případě, že uvidíme potřebu posílit evropské dohledové orgány, tak se postaráme o dohledovou konvergenci. Děkuji a nakonec pan Burkhard Balc. Děkuji. Já mám otázky, eh, které se týkají banka Popula, přeskumu a také ERD. Včera na půdě výboru nám paní Vitol řekla, že krize španělské banky Banco Popula, která 7. června skončila jejím rozpuštěním, je jasným důkazem toho, že orgány dozoru nad trhem potřebují mít větší pravomoc, především tam, kde jde o špatné a nesplácené úvěry. A dokdy tedy můžeme čekat, že komise zakročí nebo vykročí tímto směrem? Kdy k tomu předloží nějaký návrh? Další prvkem krize banky Popola byla skutečnost, že vznikly vážné pochyby o kvalitě zátěžových testů. Jak je možné, že banka, která uspěla v zátěžových testech, je považována za banku na pokraji úpadku o rok později? A ačkoliv eh, tedy obecně španělské ekonomice vlastně dochází k výraznému oživení a růstu. Neříká to náhodou něco o tom zátěžovém, zátěžovém textu. Pokud jde o přeskum, bylo nám včera řečeno, že komise byla informována o potížích těch včasných intervencích v rámci eh, schématu EBRD. Vzhledem k tomu, že není úplně jasné, s jakými překážkami se potýkáme v případě EBRD, eh, je důvodem to, že ta přijatá opatření bývají přijímána příliš pozdě nebo naopak předčasně. Jak komise hodla tuto záležitost řešit? Děkuji. Děkuji za tyto otázky. Takže pokud jde o NPL, to je tedy taková obecnější otázka. A nyní, když pracujeme na Evropském akčním plánu pro NPL, uvažujeme také o posílení aspektu dozoru, to je něco, o čem se budeme bavit příštím měsíci na zasedání Rady ECOFIN. A pokud jde konkrétně o jak už jsem říkal v úvodu. Nyní na základě tedy té vlastně první zkušenosti eh, s rozpuštěním banky se znovu sejdeme a zjistíme, jaké dopady to mělo na praxi, jaké další kroky jsou třeba. A to se týká také vyjasnění interpretace úlohy SSM v případě NPL. To je tedy něco, co rozhodně budeme také vyhodnocovat. Pokud jde o zátěžové testy, já k tomu nemohu nic dodat, protože komise není dozorčím orgánem nad touto bankou. Nicméně Banco Popular již v roce 2016 vyšla jako třetí nejhorší v rámci zátěžových testů. A včera nám bylo také řečeno, jaká opatření byla přijata, včetně inspekcí na místě a navýšení kapitálu. A konečně, pokud jde o otázku včasných intervencí, cílem včasných intervencí je stabilizovat banku v potížích a, a předejít nutnosti úpadku. Čili jde o takovou klasickou interakci mezi dozorem a včasným řešením a to všechno je možné podle evropských pravidel. To je tedy také jedna z oblastí, kde přehodnocujeme současnou situaci, abychom zjistili, zda tato pravidla nás ještě zlepšit. Děkuji. Další otázka za SND. Děkuji. Nyní tedy eh, se již rozběhla práce na té unii bankovních trhů. Nacházíme se ve stádiu přeskumu, na úvah o tom, jak to celé posílit, aby to bylo trvale udržitelné. A co je asi dobré, jak eh, je tady to, že funguje ta skupina expertů na vysoké úrovni na půdě komise, na půdě rady a to za součinnosti komise. To je všechno dobré, ale já eh, občas tápu v tom, jaký konkrét, jakého konkrétního pokroku se komise dobrala. Například mám takovou otázku na vás. Vydáte nějaké pokyny, vydá například ESMA nějaké pokyny k těm principům ESG? Pak tu máme tady a doporučení specializované skupiny bankovního dozoru k tomu, jaké údaje by banky měly zveřejňovat. Dá se čekat, že G20 tato doporučení podpoří, co proto Evropská unie udělá, protože pokud je nepodpoří, nebudou fungovat v praxi a to je zásadní. A také čekáme na novou legislativu. Prvním bude tedy vlastně ten panevropský penzijní produkt, a mě by zajímalo, zda tedy ta eh, kritéria mm, pro hodnocení rizik budou součástí hodnocení tohoto produktu, protože to by byl takový dobrý důkaz o tom, že komise opravdu eh, usiluje o trvalou udržitelnost fungování bankovní unie a kapitálových trhů obecně. Děkuji. Děkuji za tyto otázky. Pokud jde o SMU a trvalou udržitelnost, to je jedna z priorit, kterou jsme zdůraznili v rámci střednědobého přeskumu. A budeme také tady navazovat na výstupy z práce té expertní skupiny na vysoké úrovni a ty bychom měli mít k dispozici v, příš- v prvním čtvrtletí příštího roku. Nyní však už máme takovou předběžnou eh, zprávu k dispozici. Další setkání těchto expertů proběhne 19. července kde se budou probírat zjištění, ke kterým zatím tato skupina dospěla. Pokud jde o pokyny k ESG a s tím spojenými záležitostmi a svěřenecké povinnosti, Tady nemáme žádnou formální definici toho, co je to svěřenecká povinnost v evropské legislativě. Ale je tu tedy povinnost být lojální a obezřetný. A to již je částečně kodifikováno v evropské legislativě o finančních službách. A v některých dalších legislativních aktech v rámci střednědobého přeskumu také oznamujeme náš záměr uvažovat o tom, jak vyjasnit svěřeneckou povinnost vlastníků aktiv a manažerů aktiv a jak tedy do rozhodování zaintegrovat vyhodnocení ESG. Pak je to problematika tedy té EFP specializované skupiny která řeší eh, zveřejňování dat v souvislosti s klimatem. My o tomto návrhu teprve uvažujeme. Jde především tedy o to, že v těch eh, nových eh, pokynech o finančním reportingu bychom tuto skutečnost měli zohlednit. Proto také jsme odložili jejich zveřejnění až na dobu, kdy budeme mít k dispozici finální zprávu této speciální eh, skupiny, protože se z ní chceme co nejvíce poučit. A konečně, pokud jde o pan evropský osobní penzijní produkt, nyní Chceme zveřejnit eh, tady existenci tohoto produktu již před letní přestávkou a v podstatě budeme uvažovat o tom, že bychom tam zahrnuli i možnost to, že poskytovatelé eh, budou muset vzít úvahu i faktory spojené s ESG. Z toho je, myslím, jasné, že potřebujeme nějakým způsobem zjednodušit eh, hodnocení ESG v rámci naší legislativy k finančnímu sektoru. A ještě jedna tedy doplňující otázka, pokud dovolíte, vzhledem k tomu, že kolega celou dobu se účastnil. Já budu hovořit řecky. Pane Dombrovskis, vy jste hovořil o Řecku a o pomoci místním bankám. To je ovšem něco, co řecký lid tvrdě zaplatil. Evropská komise a celá řada evropských vlád se rádi baví o investicích, o finanční stabilice, o zadluženosti a nakonec tedy to vyústilo v ten čtvrtý záchranný program. Vy hovoříte o stabilitě. Co to znamená stabilita pro vás? Znamená to přebytek 3,5 do roku 2022 a dvě, o další 2% do roku 2060, to je 35 let, to znamená další škrty, další snižování penzí. To je všechno mm, velmi špatná zpráva pro ty sociálně slabé vrstvy našeho obyvatelstva. Znamená to, že podniky mají záměnku k tomu, aby hromadně propouštěly. Znamená to, že 15 tisíc 000 lidí, kteří pracovali na úrovni místních zastupitelstv a měli smlouvu na dobu určitou, byly propuštěni. To je prostě politika, kterou prosazujete ruku v ruce s řeckou vládou. Takže za prvé, asi je dobré říci, že záměrem třetího řeckého programu je obnovit hospodářský růst v Řecku a zajistit to, že řecká ekonomika se uzdravuje. My jsme svědky přesně tohoto jevu. Naše prognózy čekají eh, dvě, růst 2,1 letos, pokud jde o řeckou ekonomiku, a nadále poroste rychleji než je evropský průměr. Takže jsme svědky toho, že ekonomika eh, se zotavuje, klesá nezaměstnanost. Vidíme, že se podařilo znovu nastolit finanční stabilitu a je důležité nyní nepolavovat. Není jde tedy především o úspěšné dokončení druhého přeskumného programu a uvolnění dalších prostředků na pokrytí a finančních potřeb Řecka ale důležité je také připravit Řecko na to, že se vrátí na finanční trhy, že bude schopné stát na vlastních nohou a nebude závi- nadále závislé na finanční pomoci z Evropské unie. Děkuji. Děkuji za to, že jste se na nás udělala čas dnes odpoledne, že jste měla takovou trpělivost. Nyní tedy budeme postupovat rychleji. Dalším bodem programu je eh, boj proti zrovnostem jako prostředek podpoře vytváření pracovních míst a růstu. A já dám hned slovo paní zpravodajce. Děkuji, paní předsedkyně. Já se pokusím být co nejstručnější. Protože nyní hovoříme o stanovisku a všichni víme, že možnosti provádění úprav jsou omezené. Jde o eh, vzájemnou provázanost hospodářského růstu a vytváření pracovních míst, ale já tady musím respektovat určitá omezení a chci se v textu soustředit na jeden bod, který může být relevantní pro náš výbor. Investice z veřejných a soukromých zdrojů. A tady vzniká do jisté míry sociální problém, problém s nerovností, ale víme, že tedy Eh, v životě se toho může stát mnoho různého a to má různé hospodářské dopady. Hovoříme-li o investicích, ať už ze soukromého či veřejného sektoru, je jasné, že mohou přispět k vytváření pracovních míst a, a bojovat proti nerovnostem. Například eh, jde o minimální mzdu, která zaručí určitou a, míru životní úrovně. To je také jeden tedy z nástrojů boje proti těmto nerovnostem a je také odstranění těch určitých eh, míst ve společnosti, kde ten hospodářský růst je slabý. Spoj proti nerovnostem je samozřejmě obrovskou výzvou výzvou pro politiku a, také, a měl by to být také náš tedy úkol vytvářet investiční příležitosti a proto se chci soustředit na dva aspekty, které jsou podle mého názoru naprosto zásadní. A samozřejmě se těším na připomínky kolegů. Děkuji. První pan Matičelo. Děkuji, paní předsedkyně. Vezmu si krátce slovo, protože naše stínová zpravodajka není přítomna. Přesto za ní chci poděkovat za to, že jste zohlednili naše pozměňovací návrhy. Samozřejmě musím také Marize poděkovat za veškerou práci. Myslím, že se vyjádřila krátce, stručně, ale velmi pozitivně. Když jsem si pročítal tento návrh, hned mě udeřila do očí otázka, jakým způsobem, o jakém typu nerovností hovoříme. Protože v posledních měsících jsme svědky toho, že je to nezbytná součást té širší debaty na téma nerovnosti podle mého názoru důležitost debaty o tomto tématu stále roste a proto se také musíme klást otázku, jak vlastně ty nerovnosti měřit. Podle jakých kritérií? A pokud je o nezaměstnanost jako klíčový problém, samozřejmě to je vždycky velký problém, ale i v rámci této debaty se musíme bavit i o tom, co je všechno potřeba k vytváření pracovních eh, míst. V Němčině na to máme takový eh, speciální výraz, tedy, že to, co je sociální, vytváří pracovní místa. Já Tímto chci poděkovat Marise za její návrh, těším se na další diskuzi a proč jsem také cítil potřebu dnes vystoupit. Za SND Zahlasil pan Ivan, není tady. V tom případě pan Tromosa, který tady také není. Je to pan Ozok.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 toho, jak vlastně vyhodnotit stav ve společnosti, postavení mladých lidí, pro které je obtížné získat pracovní místo, případně jsou zaměstnávány za podmínek, které hračí, hraničí s nelegálními, jsou mimořádně nevýhodné. Mám tím na mysli ta pracovní místa nízké kvality zaměstnání na místní úrovni a samozřejmě je důležité také hovořit o tom, jakou roli hrají odborové svazy. Všechno tohoto vyhodnocení situace je kor a popis je korektní, ale tam, kde jde o závěry a řešení, nabízíte pouze rozšíření kompetencí Evropské komise. Pokud jde o materskou dovolenou, pojištění proti nezaměstnanosti, eh, pra, směrnice o pracovních podmínkách, to všechno jsou nástroje, které na první pohled vypadají důležité, nezbytné, ale když si je pozorně prostudujete, eh, začnete mít pochyby. Budou opravdu tato měřítka na celoevropské úrovni tak efektivní, jako opatření přijímaná na národní úrovni? Já tady mám určité pochybnosti, protože jen na té národní úrovni můžeme dobře pochopit povahu problému. Polská vláda přijala rozsáhlé podpůrné programy na podporu rodin s dětmi, nabídla finanční pomoc rodinám a snažila se také o to, aby řešila problematiku té vrstvy obyvatele, která byla vyloučena z celkového růstu. To však v textu téměř chybí a já mám proto určité pochyby. Myslím si, že zpravodajka v podstatě nedospěla k rovnovážnému, vyváženému hodnocení situace. Proč je potřeba větší harmonizace na evropské úrovni? Další harmonizace. A vůbec se nezmiňujete o pilotním projektu. Já doufám, že moje kritika přispěje k zlepšení textu. Nevidím tu nikoho za ALDE. V tom případě za zelené. Chce eh, chci předat pozdravy našeho stínového zpravodaje Filipa Lamberce a chci říct, že v podstatě vítáme toto stanovisko a chci také zdůraznit, že v tomto stanovisku se klade především důraz na vytváření pracovních míst. I když já nesouhlasím s tím, že všechno to, co vede k vytváření pracovních míst je také pozitivní ze sociálního pohledu. Někdy jde o téměř otročinu a nikoli řádnou práci. Nicméně ve stanovisku bych říkáme, že bychom se měli soustředit na naše kompetence. A náš výbor není kompetentní za celou řadu věcí, které se ve stanovisku zmiňují. A pokud bych měl jmenovat to, za co jsme zodpovědní, je to boj proti daňovým únikům a podvodům, protože to je jeden ze způsobů, jak tedy rozumně investovat ve veřejné sféře a přispívat k, k snížení a eh, odstranění nerovností. A za druhé, máte tedy bohaté lidi, kteří si mohou dovolit spekulovat na finančních trzích, což může přispívat k finanční nestabilitě. Takže já tu vidím určitou další souvislost mezi eh, nerovností a chováním finančního sektoru. A konečně my jsme zodpovědní také za, host, za konkurenceschopnost, za hospodářskou soutěž a ta může významně přispět ke snižování cen a zároveň pomoci k tomu, že tedy se zvyšuje přidaná hodnota toho, co získáváte za své peníze. A to zase může tedy mít pozitivní dopad na určitou skupinu spotřebitelů. Já si tedy myslím, že bychom se měli ve svých úvahách soustředit na to, co je v kompetenci našeho výboru. Děkuji a já poda- přidám slovo paní zpravodajce. Děkuji mnohokrát. Já bych ještě jednou chtěla srdečně poděkovat. A teď to zkusím ještě jednou telegraficky. K tomu, co říkal Burkhardt, tedy druh nerovnosti, o čem tady hovoříme. No, Já už jsem to na úvod říkala. Když vypracováváme stanovisko, a to ví každý, kdo někdy zpracovával nějaké stanovisko, tak máte jenom omezený počet znaků. Takže se nemůžete nějak rozšouknout. Já jsem se tady snažila soustředit se na ty nerovnosti, které se týkají zaměstnanosti nebo přístupu k eh, veřejným službám. A samozřejmě, že to nestačí, to je jasné. No a k tomu, co říkal eh, kolega z SAD, nejde pouze o mou zprávu, eh, zodpovídá za to Javi López ve výboru EMPL jako hlavní zpravodaj. Takže eh, tam se vůbec o těch pilotních projektech nemluví ani o té eh, nové směrnici o ochraně matek. Takže tady se musíte obrátit na zpravodaje toho příslušného výboru. Já mám pouze za úkol to celé doplňovat. Samozřejmě s velkým zájmem sleduji to, co jste eh, řekli, ale jak říkám, není to pouze mé dílo vlastně původně to vůbec není mé dílo, to je Chavi Lopezovo. Teď k tomu, co říkal Sven. Eh, já souhlasím se vším, co jste říkal, ale jak říkám, měla jsem pouze možnost eh, redakčně řešit jedno téma. Investice jsou naprosto zásadním aspektem a samozřejmě, že vyhýbání se daní, daňové podvody, daňové úniky, a nerovné rozdělování příjmů, to jsou zásadní aspekty, ale já jsem je nemohla zde postihnout, protože, jak říkám, už jsem naplnila počet znaků, ale samozřejmě to lze eh, změnit ještě v pozměňovacích návrzích. Děkuji, díky, že už jsme se dostali zpět zase na čas, než předám předsednictví. Chtěla bych vám říci, že Eh, je to, toto je poslední týden Rian Priceové v mé kanceláři, která ode mě odchází, udělala za několik posledních let více než 50 trialogů a spoustu práce. Chtěla bych tady poděkovat Rien, eh, prosím, poděkujte i se mnou. Eh, a jak právě říká pan Ferber, já teď budu úplně ztracená. So we are continuing our... Tak, budeme pokračovat. Mám tady e, žádost od pana Lamberce o slovo. E, pane předsedo, já jsem si zapomněl hlasovací kartičku. Už je na cestě, ale na první hlasování to nebudu mít. No, e, škoda, že ji nemáte přirostlou. Ehm, a mě, to, mě vždycky, to mě vždycky říkali na základní škole, že ještě, že mám hlavu přirostlou k ramenům, jinak bych ji taky někde nechal. Dobře, tak je fajn, že vám hlasovací kartička dorazí. Pan Věgáš ehm, nás požádal, abychom odhlasovali jeho stanovisko teď, protože musí na letiště. Souhlasíte? Souhlasíte. Není tu nikdo, kdo by nesouhlasil, takže Všichni mají hlasovací kartičky, tak začneme s Věgašem. Tak jo, jdeme na to. Testovací hlasování. Kromě pana Lamberce mohou všichni testovat, protože všichni mají hlasovací kartičky, takže testu, testovacím způsobem hlasujeme, prosím. Ah, I have it here. Okay test is still open. Takže testovací hlasování stále můžete testovat. Zelení koukám netestují. A testovací hlasování vypadá krásně. Takže konec a jdeme na to. Stanovisko eh, minimální eh, příjem jako bo, pro boj s chudobou, pan Běgaš, takže kompromis H, kdo je pro? Proti, zdržel se přijato. Návrh 74, kdo je pro? Proti? E, to radši zkontrolujeme. Takže 74, kontrola, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Ano, konec hlasování. A to je přijato. 75, kdo je pro? bylo to 23 ku 21. Aha, já se omlouvám, já to tady jenom čtu, já nemám nic high-tech tady, ale Klaudie to laskavě promítne tadyhle na monitor příště. Fajn. Takže návrh 75, kdo je pro? Proti? Zdržel se stejná většina, přijato 76, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato 77. Eh, to je rezignovaná ministrině. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. No já jsem to četl tak ve francouzských novinách dneska. No, ale přesto si myslím, že to není moc vtipné a není to ani moc vhodné. 78, kdo je pro? Proti? to musíme zkontrolovat, takže 78, kdo je pro. E, pardon, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Kompromis I, kdo je pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 90, kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. 91, kdo je pro? proti, to musíme zkontrolovat, to máme novou většinu, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, konec hlasování. A to je zamítnuto o jeden hlas. 92, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnuto 93, kdo je pro? Proti, zdržel se zamítnuto. Chcete kontrolu? Dobře, budeme kontrolovat 93. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. A je to zamítnuto. Pořádku? Ano, já jsem to viděl. Je to malá většina plus komunisti, takže to bylo vidět krásně. 94, kdo je pro? Proti? Zdržel se stejná většina, přijato 95, pro, proti, zdržel se, to musíme zkontrolovat. Takže 95, hlasujeme, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, konec hlasování, to je jasně přijato, 97, kdo je pro, proti, zdržel se, Zamítnuto kompromis je, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Návrh 107 pro, proti, to je zamítnuto. Návrh 108, kdo je pro? Proti, zdržel se. Teď to musíme zkontrolovat. Zahajuji hlasování k 108.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 Eh, jak hlasuje SAD? Tak budeme hlasovat. 122. Zahajuji hlasování. A teď už to je jasné, ano. Socialisté se probudili. Konec hlasování a je to přijato, ano. 124, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 125 pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Kompromis L pro? proti, zdržel se, přijato. Kompromis M, pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 143, kdo je pro, proti, zdržel se, to je, myslím, zamítnuto, ale radši to odhlasujeme. 143, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Ano, dobr, dobře, že jsme to zkontrolovali, takže zamítnu to, je to remíza. 145, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 146 pro? Proti? Zdržel se asi přijato, ale radši to odhlasujeme. 146. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. To je jasně přijato. 147, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 148, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 149 to se stáhlo. 150, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 151, kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnuto 152, kdo je pro, proti, to je, myslím, přijato, ale radši to zkontrolujeme. Zahajuji hlasování 152. Hlasovali všichni? Konec hlasování. Přijato. 153, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Zamítnuto. 154, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. 155, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis N, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. E, tím se dostáváme ke kompromisu A. A tady to je. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis Aha, kompromis B, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Návrh 6, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis C, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Návrh 20, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Návrh eh, 21, kdo je pro? proti, zdržel se. Zamítnuto, návrh 22, kdo je pro, proti, zdržel se. Zamítnuto, návrh 23, kdo je pro, proti, zdržel se. To musíme zkontrolovat. 23, hlasujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Zamítnuto. No, proto jsem to nemohl rozhodnout já. Návrh 24, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Kompromis D, kdo je pro? Ano, to bylo přijato. Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 33, kdo je pro? Proti? Zdržel se. Zamítnuto. 34, kdo je pro? Proti? zdržel se zamítnuto, kompromis E, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, návrh 42, kdo je pro, proti, zdržel se zamítnuto, návrh 43, kdo je pro, proti, a to musíme zkontrolovat. 43, hlasujeme, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. To je zamítnuto. Návrh 44, kdo je pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 45, pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. Návrh 47, pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 48, pro? Proti? Zdržel se zamítnuto. 49, pro? proti, zdržel se zamítnuto, 50 pro, proti, zdržel se, to zkontrolujeme, 50, hlasujeme, zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, konec hlasování, přijato, dobře, 52, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato, 53 pro, proti, zdržel se, to je přijato. 54 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 56 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. 57 pro, proti, zdržel se, přijato. Fajn, 57. Zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni, konec hlasování. Přijato. Spokojenost? Děkuji. 58 eh, pro, proti, zdržel se přijato většinou, 59 pro, proti, zdržel se přijato, 60 pro, proti, zdržel se to musíme zkontrolovat. 60. Hlasujeme. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Konec hlasování. Zamítnuto. Remíza. Kompromis F. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis G. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. A tím se dostáváme k závěrečnému hlasování. A to bude jmenovitě. Zahajuji závěrečné jmenovité hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Konec hlasování. A to je přijato. Blahopřeji panu navrhovateli. Doufám, že chytnete letadlo. A to je to. A teď se vracíme k hlasování o návrhu zprávy Rámec pro kryté eh, dluhopisy. Eh, pan Luke. Kompromis A. Kdo je pro? Proti. Držel se přijato. Kompromis B. Pro. Proti. Zdržel se eh, přijato. Návrh 31. Pro proti, zdržel se zamítnuto, kompromis C, kdo je pro, proti, zdržel se přijato, kompromis D, pro, proti, zdržel se přijato, kompromis E, pro, A 63, ano, máte pravdu. Ježíš Maria. No, tady je tolik verzí hlasovacích seznamů. Dobře, tak tady mi říkají, že 63 byla stažená. Je to tak, to bylo vaše, je to tak. Tím se dostáváme k 74, což je dodatek ke kompromisu D. Tak teď už jsme zase u toho, kdo je pro. Proti zdržel se přijato. A teď můžeme jít na kompromis E, je to tak? Kompromis E, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis F. Pan předseda řekl, že nejprve musíme odhlasovat F bis. Nevím proč, ale předseda má vždycky pravdu. Takže hlasujeme o F bis. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. A nemusíme hlasovat o F. -ku. Kompromis G. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Takže právní východiska, původní text, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Kompromis 1. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Separátní hlasování, návrh 5. Kdo je pro? S a D to chtěli. Kdo je proti? Zdrželi se zamítnuto. To bylo hezké cvičení. Takže závěrečné hlasování, jmenovitě, asi, jako vždycky. Takže zahajuji hlasování. K zprávě pana Lukeho zahajuji hlasování, hlasovali všichni. Konec hlasování a je to přijato 43 pro. Blahopřeji, pane Luke. Doufejme, že komise splní všechny své závazky, až to přijde, přijme plénum. Takže tím jsme skončili s hlasováním a teď eh, jde o eh, dohled Přeskum aktů v přenesené pravomoci a prováděcích opatření. Dnes budeme hovořit o opatřeních IFL na druhé úrovni, tedy ty e, směné poplatky a příslušné nařízení. E, předchozí zpravodaj Pablo nás opustil, takže já mám eh, tu velkou čest být dalším zpravodajem. Teď máme 31. 31. Eh, eh, kontrolní slot. Jak víte, to děláme velice pečlivě. Dnes budeme hovořit o třech otázkách. Regulační standardy EBA. Buďte tak laskaví, když odcházíte, odcházejte v tichosti, aby ten, kdo chce poslouchal, něco slyšel. Eh, separa, separace platových podmínek, eh, článek 7,6 nařízení o směných poplacích EBA vydala eh, svůj návrh regulačně technického standardu v loni v červenci. Evropská komise 5. ledna 2017 navrhla šest pozměňovacích návrhů textu. Všechno to má posílit, to posílení, ty požadavky na separaci. 6. Eh, února vydala EBA stanovisko. EBA eh, e souhlasí, že tři z těch změn eh, zapracuje, ale s třemi změnami nesouhlasí protože procesní entity a kartové programy by měly mít zpravovány eh, eh, tak, jako by byly eh, jaksi separátní. IFR nevyžaduje legální a právní separaci. Dnes budeme diskutovat o těch třech bodech, kde se EBA a komise rozcházejí. Za prvé tedy derogace od té požadavky na nezávislost, co se týká zaměstnance. Za druhé benefitová aranžma pro zaměstnance, která se mohou týkat funkčně separátní entit. A za třetí kondínky, podmínky, kdy jedna osoba drží několik manažerských funkcí v rozdílných orgánech. Takže teď otevřeme, eh, tedy, dostali jste eh, členové kontu notu, ano, už jste ji obdrželi dokonce. Já chci přivítat paní eh, Mario Malen, Mario Valencu z GD Competition a Dirka Halbricha z EBA, z Evropského bankovního úřadu, který šéfuje odboru pro ochranu spotřebitele a finanční inovace. Rád bych vám dal slovo eh, na stručný úvod. Eh, obvykle to bývá tak pět minut, to by mělo stačit. A potom proběhne kolečko zpravodaje stínových zpravodajů a dalších otázek. Takže Začneme komisí. Souhlasíte? Tak prosím. Paní Velenca má slovo. Thank you very much. I will not... Děkuji. Já nebudu příliš zabíhat do detailů, protože už jsem eh, nechala rozeslat eh, dokument. Požadavek o nezávislosti je stanoven nařízením o mezibankovních poplatcích a je to opatření, které má e, oddělit vertikálně integrované, integrovaná schémata platebních karet a zpracovatele. E, chtěla bych zopakovat, že e, účelem regulatorních technických standardů je pokrývat vertikálně integrované dodavatele platebních schémat. Je třeba mít na paměti, že eh, pokud jde o eh, principy separace eh, zpracovatelů od schémat platebních karet, tohle není nic nového v Evropské unii už většina subjektů, konkrétně 28 z 31, tuto separaci uplatňuje. Takže my v pouze chceme kodifikovat něco, co už se reálně děje v Evropské unii. Eh, na druhou stranu mezinárodní eh, aktéři jako Visa nebo Mastercard tuto separaci zatím ještě neaplikují. Takže náš návrh má za cíl eh, odstranit nějakou, nějaké narušení hospodářské soutěže mezinárodními aktéry, kteří operují na evropském území. Tolik tedy úvodem a teď přejdu k konkrétním detailům těch tří pozměňovacích návrhů, kde se s EBA neschodneme. Jinak se nám ale s EBA spolupracuje velice dobře, tohle jsou pouze malé detaily, kde se rozcházíme. Celkově téměř ve všem spolu souhlasíme. Společným eh, rysem všech těchto tří bodů je právě to, že eh, obsahují výjimku, která není eh, obsažena v nařízení na úrovni 1. Eh, nařízení o mezibankovních poplatcích zcela jasně stanoví, eh, že má jít o nezávislost v účetnictví organizaci a, a rozhodování. EBA e požaduje výjimku ze směrnic o finančních službách, jako je MIFID, k tomu se dostanu ještě později. A tato výjimka je eh, povolená už na eh, úrovni 1, nevytváří se na úrovni 2. Takže tady v podstatě eh, chceme ponechat privilegium zákonodárců, kteří se rozhodli výjimky omezit. K těm třem konkrétním bodům chci říci, že ten první se týká článku 10.3. Jde o, e, jde o žádost o výjimku e, pro zaměstnance, kteří e, pracují na vývoji nových řešení. Tady EBA navrhuje výjimku konkrétně výjimku z požadavku na nezávislost za účelem podpory inovací. Odůvodňuje to tak, že neumožnit sdílení zaměstnanců za účelem inovací by mohlo vést k nespravedlivé konkurenční výhodě pro velké eh, firmy, velké zpracovatele a velká schémata. Eh, my se ale naopak domníváme, že by to prospělo vertikálně integrovaným e, subjektům oproti nezávislým konkurentům. A právě velkým schématům, jako je Visa a Mastercard, by to prospělo. Ty jsou dnes vertikálně integrované. E, takže e, k tomu se stavíme velice obezřetně, k této výjimce, která ještě navíc není umožněna na úrovni jedna. Pokud jde o mezinárodní soutěž, nedomníváme se, že jiní aktéři na světě by umožnili eh, takovouto inovaci prostřednictvím výjimky pro inovaci, protože všichni hráči, ať už eh, evropští nebo eh, zahraniční, musí splňovat stejná pravidla na území Evropské unie. Takže my chceme pokrýt velké mezinárodní hráče, jako je Visa a Mastercard, jak už jsem říkala. E, potom e, další e, výjimka se týká článku 11.3 a týká se zaměstnaneckých akciových a benefitových plánů. Tady máme zásadní problém s kompatibilitou s úrovní 1. Úroveň 1 předepisuje úplnou nezávislost a neumožňuje žádné výjimky. Domníváme se, že pokud bychom zavedli výjimku, pak by tato výjimka eh, vytvořila pobídku pro zaměstnance pracující v jedné části firmy, aby eh, té druhé části poskytovala preferenční zacházení. To je pro nás eh, důležitý faktor. S takovouto funkční separací už máme zkušenosti z jiných sektorů, jako jsou telekomunikace, plyn nebo elektřina, kde byla ta separace zaměstnaneckých plánů poměrně jednoduchá na provedení a proběhlo to bez komplikací pro dané společnosti. Kromě toho eh, je návrh na výjimku v rozporu se zákazem v článcích 11.1 a 11.2 regulatorních technických standardů samotných, kde se stanovuje, že nesmějí existovat přímé nebo nepřímé vztahy s odměňováním té druhé strany eh, právního subjektu nebo skupiny. Takže tato výjimka by vytvořila rozpor v samotném textu standardů. A v neposlední řadě v článku 61 o nezávislosti eh, správních orgánů eh, a tak ohledně navrhovaného počtu sdílených řídících postů eh, se domnívám, že ten číselný limit je poměrně eh, arbitrární a že eh, to nepostačuje, že by, to, že by se to mělo stanovovat podle objektivních kritérií. A konečně pokud jde o funkční versus eh, právní separaci, tak ve všech našich návrzích, ve všech ustanoveních zavádíme pouze funkční separaci, což je dohoda na úrovni jedna. Nikde nepředpokládáme eh, právní separaci, která by vedla k vytvoření eh, oddělených právnických osob. Nic takového jsme nikdy nepředepsali. My chceme pouze oddělené obchodní jednotky, Eh, separaci eh, strategií a tak dále, ale nikdy jsme nechtěli úplnou eh, právní separaci, což je třeba nezapomínat. Děkuji. Děkuji moc krát a teď dávám slovo panu Haubrichtovi z EBA. Děkuji moc krát, vážený pane předsedo, vážení poslanci. Děkuji za příležitost vám vysvětlit eh, naše argumenty ohledně eh, regulatorních technických standardů. Chtěl bych zareagovat na to, co řekla kolegyně z komise. Zbývají ještě tři eh, problémové body ve vztahu s Evropskou komisí, ale jinak ta spolupráce byla v uplynulém roce, roce a půl velice dobrá, zatímco jsme vyvíjeli tyto standardy RTS. Jde tedy o ty tři změny, které komise navrhuje a se kterými nesouhlasíme. Tak já zase začnu s návrhem komise, na to, že zaměstnanci schématu platebních karet a zpracovatelů se nesmějí nikdy sdílet ani za účelem inovace. To si myslím, že vede k nekalé konkurenční výhodě, zejména u větších zpracovatelů a karetních schémat, protože eh, mají více interních eh, zdrojů na inovace. Problém se vyostří v případě mezinárodních eh, operatérů, tedy schémat i zpracovatelů, které mají k dispozici i zdroje mimo eh, Evropskou unii kde už eh, nařízení neplatí. Podle názoru EBA e tedy zavádíme odstavec, který byl komisí smazán, ale sdílíme obavy komise a proto také navrhujeme, objasnit eh, článek 12 RTS ohledně vazeb těch jednotlivých entit, včetně povinnosti neprozrazovat důvěrné informace k pozměňovacímu návrhu, který se týká obecných eh, systémů eh, benefitů za pomoci eh, vážených košů, tak to je článek 11.3 RTS. Tady to komise považuje za neslučitelné s cíly dotyčného rámce, podle kterého by benefity zaměstnance měly být navá- neměly být navázány na výkon té, toho subjektu, pro který zaměstnanec nepracuje. jsem nalistoval špatnou stránku. Tak já přejdu k dalšímu pozměňovacímu návrhu, kterým je eh, návrh komise eh, přepsat ta jasná a objektivní kritéria. Tady nesouhlasíme s komisí, eh, protože si myslíme, že RTS už obsahuje jasné požadavky a proto jsme eh, znovu podali ten odsta- eh, návrh na ten odstavec, který komise smazala. Eh, komise vyjádřila názor ohledně toho, že údajně RTS vytvářejí výjimky z textu na nařízení, jedna, z nařízení na úrovni 1. My se to ale nedomníváme my bychom velice rádi se drželi v mezích zákona, protože my nejsme volení zákonodárci, my nepíšeme zákony. Výjimka z požadavku na nezávislosti by mohla existovat, kdyby nezávislost byla na úrovni jedna nějak definovaná, což v tomto konkrétním případě není. Právě proto EBA chce prostřednictvím RTS definovat, co nezávislost znamená z hlediska účetnictví, rozhodování a organizace. Takže my to nepovažujeme za žádnou výjimku. A to je z mé strany všechno. A děkuji vám. Dobře, děkuji. A teď eh, přejdeme ke zpravodajům a já přejdu do své mateřtiny. Pokud vám to nebude vadit, eh, dnes se budeme zabývat třemi tématy a eh, já učiním několik poznámek ke každému z těchto témat. Výjimka ohledně sdílení personálu ve, v oblasti výzkumu a inovace. Tady EBA požaduje v oblasti výzkumu a inovací vytvořit výjimku pro požadavek přísného oddělování zaměstnanců. To by stavělo zejména malé nebo nové eh, podniky do situace, kdyby se mohly věnovat výzkumu eh, a dosahovat inovací v oblasti platebních služeb. Eh, velké podniky mají nicméně k dispozici více zaměstnanců na výzkum a vývoj a právě proto mají také větší výstupy. Komise upozornila na, to, na dvě velké společnosti, které tady dominují a které, eh, kterým by vůbec nevadilo takovéto rozdělení, které by s ním skvěle mohly žít a které mají možnost eh, provádět výzkum a vývoj mimo Evropskou unii. Eh, chceme-li v platebním styku inovaci, což chceme, tak by, bychom jako zákonodárci měli vytvářet opatření příznivé pro výzkum a e, vývoj a proto bych se chtěl zeptat generálního ředitelství, eh, jak si to představujete, aby to nevedlo k tomu, že eh, v oblasti karet a plateb mimo Evropskou eh, unii bude výzkum pokračovat dále a v Evropské unii ne. Všichni zaměstnanci mají mít možnost se účastnit programu benefitu. Tady EBA navrhuje Eh, například akciové programy eh, nebo další benefity vyjmout z obecné povinnosti eh, oddělit obě entity, aby byly vyloučeny střety zájmu. Komise to zamítá. Já si myslím, že bychom měli zohlednit, že i u oddělených obchodních jednotek jde stále o jednu a tu též společnost. Na úrovni jedna eh, není řeč o rozštěpení toho podniku, ale je řeč pouze o organizační separaci. A právě u malých eh, podniků by bylo neuměrné, kdyby eh, každá část měla spravovat svůj vlastní program benefitů. Umí si tedy komise představit další mechanismy, jak odstraňovat střety zájmů bez této obrovské administrativní zátěže? E, tak to je moje otázka na komisi. A ještě poslední bod, to je ta podmínka, e, podle které posty e, v představenstvu a dozorčí radě mohou být zastávány jednou osobou. Tak a pro v zájmu rozdělení rozhodovací struktury EBA navrhuje zavést horní hranici pro maximální počet mandátů, které mohou být zastávány jednou osobou. Tady mám pochybnosti, jestli to bude stačit pouze roz rozděl, jestli to povede k žádoucímu rozdělení organizační struktury. E, v odůvodnění 33 se píše zcela jasně, že e, organizace, e, účetnictví a rozhodování mají být na sobě nezávislé. Tady si myslím, že není naplněn ten požadavek na číselné ohraničení mandátu. Mě by zajímalo, jak si EBA tento bod přesně představuje, anebo jestli se domnívá, že její návrh je dostatečný. Komise nicméně kromě toho eh, už eh, zavedla eh, nicméně dobu dvou, měs, eh, pardon, dvou let, eh, po kterou nemohou manažeři z jedné společnosti pracovat v té, v, té, v té druhé části subjektu. Vím, že to tak platí u komisařů, ale je to opravdu správná lhůta, je to velice dlouhé oproti tomu, co platí na malém trhu. Například není takováto dlouhá blokáda, nerovná se v podstatě zákazu změny postu. Je otázka, jak se to slučuje se svobodou vykonávat povolání a mě by zajímalo, jestli komise tento návrh považuje za přiměřený. Tak to byly moje poznámky a teď se vrátím do své funkce předsedy, kterou vykonávám anglicky a dám slovo zpravodaji za SD Olemu Ludvigsonovi. Ole, máš slovo. Děkuji moc krát. V červenci EBA eh, e zveřejnila technické standardy pro separaci eh, schémat platebních karet eh, od zpracovatelů což je stanoveno nařízením o mezibankovních poplatcích pro eh, karetní platební transakce, konkrétně v článku 7.1. Eh, toto nařízení eh, obsahuje požadavek na to, aby, aby schémata platebních karet a zpracovatelé na sobě byly nezávislí, pokud jde o účetnictví, organizaci a rozhodovací procesy. V článku 10.3 EBA navrhuje výjimku z principu separace, schématu platebních karet a zpracovatelů za účelem podpory inovace. Nicméně e, tato výjimka nemá žádnou oporu v nařízení IFR, a to ani v článku 7.1, ani v odůvodnění 33. Tam se totiž konstatuje, že schémata platebních karet a zpracovatelé mají být na sobě nezávislí v oblasti účetnictví, organizace a rozhodování. Zdá se, že EVA tady překračuje svůj zákonný mandát. Navrhovaná výjimka ani neulehčí novým menším aktérům vstup na trh, ani nepřispěje k vyšší konkurenci. Ta výjimka patrně prospěje vertikálně integrovaným právnickým osobám neboli velkým karetním společnostem, které dnes v podstatě ovládají trh s karetními platbami, e, místo toho, aby to prospělo těm malým novým aktérům. EBA také navrhuje výjimku, pokud jde o e, akciové a benefitové programy zaměstnanců, které mají být povolené e, pro zaměstnance ve funkčně separovaných entitách. Nicméně nařízení o mezibankovních poplatcích je, ho, hovoří jasně. Odůvodnění 33 uvádí, že Eh, Zpracovatele a schémata platebních karet nesmí mít společné benefitové eh, programy. Eh, a ani požadavek na organizační nezávislost v článku 7.1 toto neumožňuje. Právě tak jako komise se i já domnívám, že výjimka by nebyla slučitelná s požadavkem na organizační nezávislost v technických standardech EBA, v článku 16.1. Dále EBA e navrhuje vážené akciové koše nebo jiné, jiný vhodný index, což není slučitelné ani s článkem 11.1, ani s článkem 11.2 technických standardů EBA, které požadují organizační nezávislost za účelem posílení konkurence. EBA navrhuje také e, výjimky e, pro správní rady a představenstva podniků a chce omezit počet e, funkcí, které mohou být zastávány v obou entitách jednou osobou. I tady bych chtěl říci, že odůvodnění 33 v nařízení IFR stanoví, že schéma schémata platebních karet a zpracovatelé nesmějí eh, organizovat společné struktury vedení. Eh, I tady souhlasím s komisí v tom, že návrh není v souladu s článkem 16.1 technických standardů o organizační nezávislosti. Omezení počtu překrývajících se eh, postů v představenstvu, které navrhuje EBA, se mi nezdá dostatečné k tomu, aby byla zaručena nezávislost vedení. Tak děkuji vám a to byly moje komentáře. Děkujeme. Děkuji. Ole. A nyní tedy se dívám do seznamu, rozhlížím se a nevidím Ashley Fox za ECR ani nikoho dalšího za ECR, nevidím Sophie Intveld za liberály a nevidím nikoho za GUE a nevidím nikoho za zelené a samozřejmě Nevidím také nikoho za AFDD. E Čili mm, eh, nemusím tedy žádat, abyste se hlásili. Já jsem trochu zklamaný, protože eh, na zasedání stínových eh, zpravodajů všichni žádali o tento bod programu. My jsme přizvali komisi a já tedy a to budu řešit na příštím zasedáním stínových zpravodajů. Každopádně tedy gratuluji Olemu, protože se nenechal odradit. Ale vy tedy nyní musíte odpovědět na celou řadu otázek. Začneme tedy nejprve tím, že dáme slovo komise a potom EBA. Dobře. Já budu odpovídat na otázky postupně. Pokud jde o aplikaci mezinárodních eh, karetních platebních schémat. Přesně tato mezinárodní schémata již byla vertikálně integrována. Když se tedy podíváte na toto nařízení, my se snažíme eh, nabídnout stejné podmínky evropským hráčům i těm velkým hráčům eh, usazeným mimo Evropskou unii v kontextu sebe regulatorních iniciativ tohoto karetního odvětví mohu říci, že 28 z 31 evropských karetních schémat již zavadlo tuto funkční separaci. My tedy pouze navrhujeme kodifikaci něčeho, k čemu stejně už dochází v rámci evropského průmyslu. Také pokud jde o oddělení, tedy o požadavky na separaci u mezinárodních hráčů. To se týká také mezinárodních platebních karetních schémat, protože tato pravidla platí v případě, kdy poskytovatel platebních služeb plátce a poskytovatel platebních eh, služeb příjemce působí v Evropské unii. Čili ten argument, že jsou usazeni jinde, už neplatí. Jakmile funguje na evropském teritoriu, a stahuje se na něj příslušné nařízení, ať už je to Visa nebo Mastercard nebo evropští provozovatele. Pokud jde o funkční separaci a to, zdali bychom mohli přijít s nějakým méně zatěžujícím řešením. Já nemám mandát k tomu, abych tady dnes probíhala, probírala něco jiného, ale v kontextu procesu, který řešíme, my jsme docela spokojení s oddělením akciových benefitů zaměstnanců. Takto to funguje v sektoru telekomunikací, dodávek elektřiny a plynu. To jsou všechno odvětví, která jsou vertikálně integrována a ta funkční separace nepředstavovala velký problém. My jsme tedy přesvědčeni, že toho lze dosáhnout i u karetních služeb. to odvětví platebních služeb je nové odvětví, ale jistě se to podaří i jako v případě jiných odvětví. Mít tedy ty oddělené plány pro různé typy zaměstnanců v, rámě, v rámci jedné firmy není zas tak obtížné zavést. A pokud se eh, zaměříme na participaci v kolektivním schématu, tady máme, myslím, ve stejném článku zákaz přímé či nepřímé návaznosti eh, na odměňování na té eh, na té druhé straně příslušné entity. Pokud jde o tu myšlenku um, revolving doors, těch um, opakovaných postupů. Tady chápu tady tu argumentaci, že dvouleté období pro zákaz činnosti v určitém uh, specifickém popisu práce je možná příliš dlouhé, že by stačil jeden rok. To je však ještě něco, co budeme muset prodiskutovat s našimi politickými představiteli. A poslední připomínka se týkala hospodářské soutěže mezi nezávislými schématy. To neřešíme v tomto nařízení a Myslíme si, že tedy není dobré to řešit nařízení, které řeší technické regulatorní úpravy. Spíše bychom vydali horizontální pokyny, které přesně tedy upravují tento typ chování za účelem inovace. Takže jestliže máme tedy ty entity na stejné úrovni, které nejsou vertikálně integrovány, už existují pravidla mm, na bázi hospodářské soutěže, které řeší i problematiku inovací. Děkuji. A nyní pan Hubrich. Děkuji. Pokud je o to zkrácení lhuty, o kterém hovořila komise, eh, v případě zákazu výkonu určitého povolání, my bychom s tím rozhodně souhlasili. Eh, máme tady určitý počet, tím reaguje na to, co jste tu eh, řekl, že vlastně ten počet nestačí. My jsme se mm, zaměřili i na ostatní směrnice, abychom viděli, jakým způsobem je tento zákaz ošetřen. Zjistili jsme, že v případě statutárních auditorů stačí lhuta jednoho roku ale samozřejmě tady jde o mimořádné okolnosti, i když si myslíme, že tedy ten jeden rok by měl stačit. Pokud jde o vaše připomínky, ten nesouhlas, který od vás slyším, se asi týká toho, co je to vlastně nezávislost. Co to znamená v tomto kontextu? Nařízení nenabízí žádnou definici, ani v úvodních ustanoveních, jsou tam pouze určité náznaky. A rozváděné myšlenky v těch úvodních ustanoveních, ale žádná přesná definice. A my bychom se tedy měli pokusit nadefinovat, co je to nezávislost, což by zavrnovalo v určitých scénářích eh, tedy eh, jaksi přísněji formulované požadavky. Já nesouhlasím s tím, že jsme se odchýlili od textu na úrovni jedna. Určitě ne, my jen tady se snažíme tu situaci dál rozpracovat vzhledem k tomu, že na úrovni jedna. definice nezávislosti chybí. A také je třeba nadefinovat, co považujeme za jasná a objektivní kritéria. Komise ovšem navrhla vypustit to z textu a my bychom to rádi do textu vložili opět. Pokud naše ošetření, naše vysvětlení není považováno za vhodné, možná byste mohli přijít s nějakým dalším doporučením. A konečně komise hovořila o hlavních pokynech, pokud jde o hospodářskou soutěž. Nevím, jestli ty pokyny mají stejný právní statut jako technická norma ve chvíli, kdy je přijata komisí. protože ta, pokud tedy ta technická norma, pokud ji schválí parlament a rada, se stává legislativním textem a je okamžitě uplatnitelná. Já však nevím, jestli pokyny jsou závazné ve stejné míře. Děkuji. Rozlížím se. Nejste všichni spokojeni, ale s tím se musíte naučit žít. Čekáme tedy netrpělivě na zveřejnění, ke kterému mělo dojít v července? Nebo máte nějaké nové informace? Ne. My bychom chtěli, aby to bylo přijato v září. Takže vám přeji hezkou letní přestávku. To si užijete jistě i vy. Navzdory tomu, že musíte finalizovat text. Děkuji velice. A my pak tedy zahájíme náš přeskum. Nezapomeňte, že my tu zastupujeme dvě největší frakce v Evropském parlamentu, které mají moc text zamítnout. Tím se vám snažím vysvětlit, co se tady vlastně dnes dělo. Děkuji. A tím se dostávám k bodu 17. Různé, nemám nic na programu. Nevidím, že by se někdo hlásil. Příště se uvidíme úterý 11. července dopoledne i odpoledne. A tím končím dnešní zasedání.